So, good morning everybody to this special format of meeting within the European... Vítám na tomto zvláštním formátu zasedání Evropského parlamentu, kde máme líbe kulturní vzdělávací a e, také výbor PETY. Všich, všechny vás vítám. A je mi ctí zahájit toto zvláštní zasedání, kdy si připomínáme něco, co souvisí se základními hodnotami a svobodami Evropské unie. Měli jsme mnoho různých příležitostí poukázat na to, že naše unie je unii hodnot a práva. A to znamená, že musíme vzohledňovat ve všech dimenzích naší práce význam hodnot článku 2, včetně ochran menšin. A já se domnívám, že o tom demokracie je. Demokracie není pouze vláda většiny. Je to také ochrana menšin a základních práv jedinců, jednotlivých občanů Evropské unie. A všichni tito občané každého členského státu jsou zároveň evropskými občany. a mají práva požívat svobod, která vyplývají jsou hájena a chráněna listinou základních svobod. Proto je tu vazba článku 2 a článku 11. Což je mechanismus, který vnáší občany do rozhodovacího procesu Evropské unie. Občané mohou věnovat tomuto pros, eh, procesu pozornost prostřednictvím té občanské iniciativy, proto se to tak jmenuje. Je to v souladu s právy demokratické účasti, které jsou vtěleny do listiny základních práv Evropské unie. A je skutečností, že pokud je vůbec nějaký kus světa, kde je eh, právo menšin chráněno, tak je to právě v Evropské unii. V Evropské unii. Těží najdeme jiné místo, kde jsou práva a svobody menšin tak dobře zakotveny a chráněny. Je mnoho členských států, kde jsou různé e, další oficiální, spoluoficiální jazyky zakotvené přímo ústavou a je chráněna pak identita jejich příslušníků těchto menšin, případně i národnostních menšin. Tak je to u řady členských států. Takže je zřejmé, že menšiny jsou od toho, aby byly chráněny evropským právem a o tom právě to dnešní školení je. Občanská iniciativa má určité požadavky, určitá kritéria a my jsme paktu proto, že stojíme ve světle pozornosti občanů, kteří splnili tyto požadavky, alespoň tedy milion eh, podpisů na základě právního postupu podle stávajícího práva platného z roku 2011 modifikováno v roce 2018, ale také ve světle rozsudků Evropského soudního dvora, protože padlo rozhodnutí komise, které bylo spochybněno, bylo napadeno před Evropským soudním dvorem a soud se vyjádřil a řekl, vyjádřil se, že je potřeba jak si motivovat toto pochopení, porozumění vnímání tohoto nástroje. A teď tento nástroj je skutečně aktivován. Evropská občanská iniciativa má zvyšovat hlas a účast občanů na rozhodovacím procesu Evropské unie a to i ve spojení s prací Evropského parlamentu, včetně horizontální směrnice o rovnosti, která je zablokovaná v radě, je bohužel předmětem bloku patové situace na půdě rady a my potřebujeme oživit tento tuto zmraženou legislativu. A tato iniciativa zahrnuje celou řadu návrhů rovnost jazyková, eh, ochrana jazyků, kultury a jsou tam i rozpočtové aspekty, takže je to spojeno s několika legislativními aspekty a oblastmi, zapojení něko, právě proto, eh, že se to dotýká průřezové více oblastí, je zapojeno několik výborů do tohoto slyšení, což není až tak obvykle. Takže tady vidíme, že jsou zástupci výboru pro občanské svobody, spravedlnost a otázky vnitra, eh, dále výboru PETY, protože je celá řada petic, které mají vazbu na toto téma a výboru pro kulturu a vzdělávání výboru Kult, který eh, eh, rovněž se účastní, protože to spadá do jeho působnosti. Tematicky se to překrývá. Takže nelze než vyjádřit naději, že to bude plodné setkání, které bude výrazem spolupráce, ducha spolupráce mezi všemi zúčastněnými. A Dále dám slovo předsedovi výboru, předsedkyni výboru KOL. Děkuji. My jsme skutečně velice potěšeni, jsme rádi, že můžeme přivítat naše hosty, organizátory občanské iniciativy, zástupce eh, komise, výboru regionů, Evropského Eh, hospodářského a sociálního výboru. Všichni jsme tu v tomto hybridním formátu, někteří na dálku, někteří prezenčně, přímo v tomto sále. Slyšení vyvolalo velký ohlas, velký zájem mezi poslanci Evropského parlamentu i z jiných výborů. A mnoho z nich nás bude sledovat eh, na dálku. Smysl dnešního zasedání je, abychom organizátorům Evropské občanské iniciativy dali příležitost předložit své názory, eh, návrhy na ochranu práv menšin a jazykové rozmanitosti Evropské unie. A s tím, že výbory, které se podílí na tomto slyšení, se budou zaměřovat zejména na témata, která spadají do jejich působnosti, ale i budou zohledňovat širší perspektivu tohoto slyšení. Toto je poprvé, kdy výbor KULT má co dočinění s občanskou iniciativou. Existuje celá řada návrhů týkající se jazykové rozmanitosti a práva jazykových menšin používat jazyk nejenom doma, ale i v několika dalších oblastech života. Jez, jazyk je jedním z nejvíce explicitních výrazů naší kulturní totožnosti. A výbor kult parlamentem zodpovídá za ochranu a podporu jazykové rozmanitosti ve všech jejich formách a podobách. Já se těším také na diskuze týkající se audiovizuálních a mediálních služeb a směrnice um, o e, copyrightu, které, jak víte, jsou, byly, byly rovněž předmětem často eh, velmi emotivních diskuzí v eh, této sněmovně. A nejprve dám slovo paní Dolores Monserrat, před, Monserrat předsedkyně výboru PETY. Děkuji. Nebudu hovořit španělsky. Takže já Vážení kolegové, eh, vážená předsedkyně a milí organizátoři, chtěla bych vás také přivítat jménem výboru PETY. Je to pátá iniciativa, kterou máme. Výbor pro petice má tu čest, že je jedním z hlavních aktérů těchto slyšení. My pravidelně dostáváme petice ohledně menšin a toto je zakotveno eh, v mnoha eh, pravidlech a eh, všichni byli tedy informováni o této akci. Eh, budeme moci si zde eh, vyslechnout iniciativy. Jsou tady eh, tři výbory, které to organizují a čtyři výbory, které se zúčastní. Velmi se těšíme na příspěvky od organizátorů, také se těšíme na příspěvek Evropské komise a rádi si vyslechneme reakci na tuto petici. A nyní dávám slovo paní Věře Jourové, místo předsedkyni Evropské komise. Prosím. Anšis Connect. Myslím, že je připojena na dálku paní komisařka, místo předsedkyně komise. Ano, je tu s námi. Slyšíte nás? Skvělé. Ctění předsedové, předsedkyně výboru Líbe, Kult a Pety. Děkuji vám za pozvání, za možnost se takto nadálku dostavit a zúčastnit. Jedná se o pátou iniciativu, která úspěšně schromáždila milion podpisů a byla předložena komisi k přeskoumání tato iniciativa Minority Safe Pack. A já vám chci ještě jednou poblahopřát k tomuto úspěchu. Chci vás také informovat, že komise nedávno obdržela šest úspěšných iniciativ nazvaných eh, Konec eh, věku klecí and, and, tedy and Cage Age eh, a to, to je velmi dobrá zpráva, co se týče účasti občanů na evropské úrovni. Jakožto místo předsedkyně pro hodnoty a transparentnost je implementace Evropské občanské iniciativy jednou z mých úkol, jedním z mých úkolů. Už jsem se s eh, organizátory setkala v únoru. Jak víte, veřejné slyšení bylo pak naplánováno, mělo se konat o několik eh, týdnů později, ale v důsledku mimořádné zdravotní veřejné situace muselo být slyšení odloženo. A já jsem nesmírně potěšena, že díky novým dočasným opatřením přijatým Evropským parlamentem a radou na základě návrhu komise mají nyní organizátoři možnost předložit dnes svou iniciativu. Komise tu je dnes přítomná, aby vyslechla všechny příspěvky, abychom společně si vytvořili dobré, dobré povědomí a porozumění těch, těmto iniciativám a názorům Evropského parlamentu. Než organizátoři předloží své návrhy, tak chci využít této možnosti potrhnout celou řadu aspektů nových pravidel, které se vztahují na různé, včetně tohoto, to znamená Minority Safe Pack. Hlavním cílem nových pravidel je mít více úspěšných iniciativ. Proto jsem nesmírně potěšena, že vás mohu informovat, že od začátku letošního roku navzdory zdravotní krizi již komise zaregistrovala pět iniciativ, což naznačuje, rostoucí trend od roku 2080, kdy komise z, začala svoji komunikační kampaň, včetně té online platformy pro spolupráci na podporu organizátorů. Minority Safepack je první iniciativou, která využívá těchto příznivých pravidel ve fázi přeskoumávání, což je finální fáze toho cyklu evropské iniciativy. Na začátek dnešního slyšení mohu říci, že další instituce a subjekty budou mít možnost přispívat k této klíčové události, což znamená, že vaše iniciativa a další budoucí iniciativy se budou těšit širší pozornosti, než by tomu mohlo být dříve. Nové nařízení rovněž vyžaduje, aby komise informovala tyto instituce a orgány a národní parlamenty okamžitě po obdržení úspěšné iniciativy. Takže ctění poslanci a poslankyně, dámy a pánové, komise bude dnes naslouchat organizátorům a příspěvkům poslanců Evropského parlamentu, což komisi umožní udělat si lepší představu o návrzích iniciativy a o politickém kontextu. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa pokrývá širokou škálu návrhů. Paní Sestamojnen, generální ředit, ředitelka direktorátu pro spravedlnost a paní Hoffman, zástupkyně ředitele pro vzdělání a kulturu, bude hovořit o, budou hovořit o otázkách, které souvisí s jejich eh, oblastmi působnosti. Děkuji vám tímto za pozornost a přeji nám plodnou diskuzi.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 který je členem občanského eh, výboru, bývalý guvernér Jižního Tyrolska.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 Then, then we go. Yes, we have seen the video the presentation and now it's time to move on. Takže viděli jsme video a můžeme nyní přistoupit k prezentacím, které nás seznámí s občanskou iniciativou Je to tedy ze strany toho občanského výboru, a jeho zástupce je Heinz Heinrich Hansen. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobrý den. Chtěl bych pohovořit eh, o potenciálu, který je v této iniciativě už z roku 2009, eh, předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak jsme o tomto tématu začali hovořit, o tomto eh, nástroji, který by mohl chránit menšiny. Jedná se o to, abychom měli eh, nový a užitečný způsob pro změnu eh, status eh, quo. Toto je téma, které je téměř kompletně ignorováno ze strany Evropské unie. A je důležité, aby se zlepšila situace prostřednictvím opatření, protože se dělá, vlastně jedná o téměř desetinu naší populace. Pokud je o návrh naší iniciativy, eh, tak eh, jsme chtěli, aby to byla ambiciozní iniciativa, pokud jde o mezeru, která existuje, ale je potřeba, aby EU eh, uznala potřebu tohoto rámce je důležité, aby ze strany eh, Evropské unie existovala angažovanost v 11 eh, oblastech. A jedná se o to, že eh, to hlavní datum bylo 15. července 2013. Eh, tato cesta není eh, jednoduchá. Eh, existují problémy, které se objevují vždy, když hovoříme o menšinách a o jazycích. Také v rámci Evropské unie která se zakládá na rozmanitosti a na toleranci. Ten největší problém, překážku, kterou jsme měli, je začít jednat s komisí. Evropská komise Eh, zaregistrovala eh, nebo eh, původně odmítla registraci Minority Safe Pack iniciativy. O dva roky Omlouvám se, pane Hansene, máme tady problém s tlumočením. Zastavíme se na minutu, abychom vyřešili tento problém. Entschuldigung, Herr Hansen. Eh, omlouvám se, pane Hansene. Eh, omluvte nás, ale ta situace je taková, že eh, potřebujeme mít funkční systém tlumočení a zatím se nezadařilo. Pane Hansene, Eh, už jste napojen, už jsme připraveni. Eh, mám tedy začít od začátku. My jsme přišli s návrhem iniciativy eh, pro občany, protože jsme chtěli eh, pokrýt eh, stávající mezeru v legislativě. Tento náš návrh byl velmi ambiciozní. Pro nás bylo také důležité, aby Evropská unie tuto iniciativu přijala. Jedná se o, o to, že jsme e, e, žádali, aby Evropská unie se zasadila v 11 konkrétních oblastech a e, tuto iniciativu jsme předali komisi 15. července 2013. Ta cesta nebyla v žádném případě e, jednoduchá a objevily se problémy, pokud jde o otázku menšin a jazyků i e, v té Evropské unii, která se zakládá na rozmanitosti a na toleranci. E, ta první překážka, kterou jsme museli e, překonat, to je otázka postupu vůči Evropské komise. Jak víte, Evropská komise Eh, původně odmítla zaregistrování iniciativy Minority Safe Pack. Eh, museli jsme se eh, obrátit na soud Evropské unie a za dva roky jsme vyhráli. A potom zase došlo ke dalšímu sporu v právní oblasti a e, nakonec e, se to vyřešilo tím, že jeden e, členský stát požádal o registraci této iniciativy. A vlastně ten první rozsudek se zakládal na postupu a ten druhý postup nám ukázal, že Evropská unie má oprávnění aby eh, přišla s návrhy pro ochranu menšin. Pokud je o rozhodnutí Evropského soudu, eh, tak to se eh, zakládá na článku 3 té, té EU a tam se hovoří o tom, že Evropská unie a e, diverzita znamená nejenom diverzita mezi členskými státy, ale také e, diverzita v rámci členských států a že je to povinností Evropské unie toto chránit. E, je Musím říci, že pokud jde o schromáštění podpisů, to nebylo rovněž eh, jednoduché, ale našli jsme podporu a eh, naše partnery. Eh, a podařilo se nám získat přes milion podpisů, protože menšiny to jsou vlastně tím ehm, největším tajemstvím, které v Evropské, nebo tou největší neznámou, která Evropské unii je podařilo se nám vytvořit velmi solidární e, hnutí. A doufám, že vás naše návrhy e, přesvědčí a že tato iniciativa bude e, tou první, která povede ke legislativě ze strany Evropské komise. Děkuji. známe eh, tuto eh, stránku věci, jsme tedy v očekávání ze strany Evropské komise a nyní dávám slovo Luisovi Durnwalderovi. Eh, jste už také napojený a máte slovo, prosím. Luis Durnwalder, prosím. Allen Kommissionsmitglied. Dobrý den, zdravím všechny členy eh, výboru. Dobrý den. Dobrý den eh, všem. Eh, zde bych chtěl pohovořit o rozmanitosti v Evropě. Musíme hovořit o menšinách vzhledem k tomu, že máme velký počet menšin Eh, přes 30 eh, a potom máme 19 různých jazyků eh, menšin. Takže vlastně každý desátý občan Evropské unie je vlastně členem nějaké menšiny nebo hovoří jazykem menšiny. Americký prezident Roosevelt eh, řekl, že eh, demokracie, která eh, neuznává menšiny, tak taková ta demokracie dlouho nevydrží při životu. A v roce 1993 rada pohovořila v tomto smyslu, že je potřeba toto zaručit a také, že je potřeba zaručit e, práva osob. E, pokud to jde o tuto povinnost, e, tak to bylo stanoveno pro členské státy v roce 2004 a 2007 přes Amsterdamskou a Lisabonskou smlouvu bohužel se mnohé nestalo. To znamená, že eh, menšiny nadále žijí eh, ve strachu. A proto eh, menšiny se rozhodly, že sami přistoupí k iniciativě, aby v rámci legislativy mohly mít uh, Eh, referendum, aby se k tomuto mohli vyjádřit. Eh, v této souvislosti chci zmínit eh, schromáždění podpisů. Co to znamená? Ten problém tady je a je důležité, aby menšiny byly chráněny. A co můžeme nyní udělat? Nemůžeme dělat nic jiného, než se obla, obrátit na evropské instituce a doufáme, že v rámci tohoto schromáždění eh, podpisů se něco stane. Ale jak už eh, řekl Hans, nejdříve jsme zažili eh, porážku, když komise se vyjádřila, že ochrana menšin je v pravomoci členských států a proto jsme se obrátili na eh, Evropský eh, soudní dvůr. Eh, proto jsme se obrátili na Evropský parlament, na Evropskou komisi a na členské státy, abychom dosáhli toho, že regionální etnika a menšiny byly chráněny. Pokud jde o Eh, takovouto eh, iniciativu, eh, tak máme iniciativy pro ochranu fauny a flory, ale ne menšin. Je důležité, aby Evropská komise přišla s odpovídající legislativou a je důležité, aby v tomto měl úlohu Evropský parlament, aby se přistoupilo k opatřením eh, pro ochranu základních eh, práv menšin a také, aby se chránili jejich jazyky. A to eh, odpovídá prohlášení paní předsedkyně Ursuly von der Leyen, která říká, že se musíme postarat o to, aby všichni eh, občané eh, žili v prostředí tolerance a rovnosti. My jsme se tedy zasadili o to, aby eh, existovala tato práva. My jsme byli velmi trpěliví a myslím si, že jsme dosáhli dosti široké podpory a je důležité, aby tyto jazyky, eh, aby se k ním přistupovalo stejně jako v případě úředních jazyků. A eh, doufáme, že nás podpoříte, aby eh, menšiny měly stejná práva a doufám, že nás podpoříte, že bude existovat soužití mezi menšinami a mezi eh, eh, většinovými národy, což je důležité pro mír v Evropě. Děkuji vám, eh, pane Durnwaldere, za toto vaše vystoupení. Vy jste bývalým hejtmanem autonomního regionu Bolzano, Jižní Tyrolsko tak eh, toto vlastně bylo takové naše eh, první kolečko, byl to tedy úvod eh, v této diskuzi a nyní začneme už se samotným programem a jako první pohovoří Karl Heinz Lambert, který je členem Eh, výboru občanů a je předsedou německy hovořícího společenství eh, v belgickém parlamentu. Pane, máte slovo a chtěl bych vám jenom eh, připomenout, že máte vymezenou řečnickou dobu, protože, jak jsem řekl, máme určité eh, problémy nejenom eh, s tlumočnickým systémem, ale máme také problémy s tím, že nás čas tlačí. Eh, proto bych vás chtěl všechny požádat, abyste toto měli na zřeteli. Prosím, máte slovo, pane Karle Heinzi Lambertci. Vážený pane předsedo, já se vynasnažím vám vyhovět tato eh, iniciativa, o které hovoříme, Minority Safe Pack, tak má velmi dlouhou cestu za sebou. Eh, tato iniciativa je eh, příkladem, protože právní stát v Evropské unii funguje a pokud jde o přispění Evropského soudního dvora v této iniciativě, tak to je velmi důležité. A e, chtěl bych e, pohovořit o jednotlivých návrzích, aniž bych e, zacházel do podrobností, protože to máte ve svých podkladech. A chtěl bych pohovořit o této problematice z mého osobního pohledu. Já už jsem mm, po nějakou dobu lídrem v parlamentu za eh, mou menšinu a musím říci, že tuto otázku neznám pouze z teoretického hlediska, ale také z praktického hlediska, takže jsem získal velké zkušenosti. Eh, jedná se o německy hovořící region eh, v Belgii a je to věc, která je zakotvena ve smlouvě a a souvisí to tedy se strukturou belgického státu. A zkušenost, kterou máme, nás poučila, že ochrana eh, menšin není proti ničemu. To není věc, která by byla v popředí. Ne, jedná se o to, že se díky tomuto jevu zachová rozmanitost v Evropě a spolupráce. Je to vlastně situace, kdy každý něco získá. Situace eh, win-win a má to vysokou evropskou přidanou hodnotu. A eh, především pokud tyto menšiny žijí v hraničních regionech. Nyní bych chtěl pohovořit o kap- o otázce soudržnosti, o státní politice a potom o um, přidané hodnotě politika soudržnosti. Eh, to je věc eh, velmi eh, důležitá. Je to um, věc, která doufám bude rozhodující v rámci trialogu. Jakožto organizátor občanské iniciativy chtěl bych říci, že jsme měli takové dva první fakty, ze kterých jsme vycházeli, tedy ta rozmanitost Eh, Evropská unie má 50 milionů obyvatel eh, a eh, z těchto, to je tedy 10%, je tedy součástí menšiny. Z těchto 50, tedy 50 milionů lidí patří do nějaké menšiny, to je 10% evropské populace. Pokud jde o, o otázku menšin, zde se vykazují určité speci, určitá specifika. Eh, někdy úroveň eh, rozvoje je nad průměrem rozvoje EU, ale někdy je ten rozvoj mnohem nižší než průměr EU. Existuje tady jasná souvislost mezi ekonomickým rozvojem v některých regionem a jejich úspěchem, pokud jde o eh, využití multietnické povahy. A výzkum ukázal, že vícejazyčnost a kulturní rozmanitost jsou velkým potenciálem pro inovaci a pro eh, kreativitu. A je to také eh, hnacím eh, motorem. A když tady z tohoto vyjdu, tak bych chtěl říci, že pokud jde o politiku investic, tak to musí být stanoveno tak, že je potřeba podpořit pluralismus a že eh, regiony, eh, které mají eh, menšiny na své oblasti, tak je potřeba podpořit, aby se plně využil jejich potenciál. A v tomto smyslu byly sestaveny také naše konkrétní návrhy. Eh, samozřejmě my jsme nepřišli eh, s ničím novým, my se zakládáme na eh, zkušenostech, které máme. A my chceme posílit přístup od dola nahoru, to platí pro všechny fondy a platí to také pro posílení principu partnerství protože partneři z občanských společností, které zas, zastupují menšinové jazyky a menšiny, tak je potřeba, aby byly zahrnuti do eh, eh, uplatnění prostředků z fondu. Je důležité, aby eh, každý program obsahoval zeměpisnou analýzu, pokud jde o obydlení menšinami a především pokud jde o ekonomický, eh, sociální a eh, územní rozvoj v případě, že eh, je tento region pod průměrem EU. A to souvisí s Evropským sociálním fondem. Plus souvisí to také se zlepšením eh, dovedností, jazykových eh, kompetencí. Jedná se také o zajištění eh, vzdělávání v mateřském jazyce. Jedná se také o zapojení mm, do společnosti členů těchto menšin a souvisí to i to s otázkou zdravotnictví. E, pokud jde o e, regionální fondy, tak zde platí to tež. A je důležité, aby ty netolik e, známé prostředky, které jsou součástí místních strategií, a pokud jde o integrované územní investice, tak je potřeba, aby se toto dobře uplatnilo. Třeba iniciativy v oblasti ochrany menšin. Interreg. Zde bych chtěla říci, že právě v eh, přezraničních regionech, tak tam eh, často eh, bývají menšiny a mm, zde se může dosáhnout velmi dobrých výsledků pro menšiny. A potom bych chtěl ještě pohovořit o státní podpoře Eh, jedná se o ochranu eh, eh, menšin, třeba jako kodaňská kritéria. A nyní bych chtěl pohovořit o druhém tématu státní podpora. Tyto předpisy už se souvisí s politikou soudržnosti, ale také s finanční podporou firem ze státního rozpočtu. je eh, důležité, aby se sledovaly společné cíle a je důležité, aby tyto cíle byly eh, eh, přiměřené. A toto je vždy případ, pokud máme cílenou podporu jazykových a národních menšin. Není pochyb o tom, že tato eh, podpora je v zájmu EU, tak jak je to v článku 2 eh, a 3 smlouvy o fungování EU. A eh, vzhledem k k malému eh, zastoupení se jedná o otázku toho, že v mnoha případech existuje problém s nefungujícími službami. Eh, pokud jde o eh, jazykovou rozmanitost, tak Evropská unie se musí zaměřit na to, aby podpora ze strany EU nevedla k tomu, že, na, že se ohrozí z právního hlediska ochrana eh, těchto menšin, nebo že by to bylo dokonce vyloučeno. Je důležité, aby tyto podpory nebo tyto systémy byly umožněny a ulehčeny. A k tomu jsme také připravili a formulovali několik návrhů. A pokud jde o podporu eh, třeba ehm, eh, televize, hudby, knih, tak aby eh, veškerá tato opatření spadala pod evropskou legislativu a proto je důležité, aby zde platilo eh, pravidlo de minimis a aby existovaly eh, usnadněné cesty pro organizování spukin. Chtěl bych povořit o horizontální podpoře a je potřeba, aby se zlepšila situace. Jde o to, aby eh, existovala definice v odpovídajícím nařízení. A potom, pokud jde o tuto otázku, tak je potřeba také, eh, aby existoval v členských státech eh, seznam výjimek. To souvisí s jazykovou rozmanitostí, pokud je o sociální život a místní zprávu. A potom v neposlední řadě je potřeba podpořit jazykovou rozmanitost v audiovizuálním světě. To je tedy můj e, poslední bod. Je potřeba pokračovat e, ve výzkumu v této oblasti. Pokud jde o otázku národních menšin, tak jsme došli k závěru, že se situace zhoršuje. Jedná se o politické, sociální, ekonomické procesy. Je potřeba, aby tato opatření byla přijata co nejdříve, aby se tento trend e, zvrátil. Čelíme zde e, velkým e, výzvám a musíme se soustředit na možná řešení Eh, tak, aby zde existoval základ pro politiky členských států EU. Potřebujeme eh, výzkum pro otázku vícejazyčnosti a multikulturalismu a musíme také podpořit eh, výzkum v této oblasti, protože to bude pozitivní pro hospodářský růst a pro zvýšení eh, konkurenceschopnosti. Zde bych chtěl zmínit program eh, Horizon Evropa. Navrhujeme eh, změny pro otázku řešení těchto otázek národních menšin a menšinových jazyků. Je potřeba, aby tyto politiky byly připraveny a je důležité, abychom podpořili a napojili multikulturní multikulturalismus a jazykovou rozmanitost na oblast inovace. Tímto bych chtěl svůj příspěvek ukončit a chtěl bych říci, že ochrana menšin je e, takový lakmusový papírek pro e, to, abychom prověřili evropské hodnoty je důležité, aby Evropa ukázala, že o hodnotách nehovoří pouze teoreticky, ale že to myslí vážně a doufám, že se tohoto dosáhne díky této iniciativě. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkujeme vám, eh, pane eh, Lamberci. Já se omlouvám, ale musím vám ještě připomenout, že Eh, musíme eh, respektovat eh, daný čas. Musíme mm, respektovat tyto podmínky naší práce a musíme si pospíšit. A dalším řečníkem je Angelika Mlinár, která je místo předsedkyní FUEN a je bývalou, předsedkyní, bývalou poslankyní Evropského parlamentu. Děkuji vám, vážení poslance, bývalí kolegové a pane předsedo, já situace znám, takže se neobávejte, pokud jde o časový limit. Já bych se ráda vyjádřila k menšině bez, na, bez státní příslušnosti. Situace bez státní příslušnosti je existující přetrvávající fenomén, který je po dlouhou dobu v Evropě a v Evropské unii přehlížen. Týká se několik set tisíc osob v Evropě a většina těchto osob bez státní příslušnosti patří k národním menšinám. Když se podíváme na tato čísla, tak zjišťujeme, že jsou to většinou Rómové. Velmi často nemají možnost se podílet na ekonomickém, sociálním a politickém životě. To znamená, že nemají přístup nakonec ke školství, zdravotnictví ani sociální eh, politice nemohou legálně žít v Evropské unii z tohoto důvodu jsou více zranitelní, častěji se musí vypořádávat s nerovnostmi a diskriminací. To znamená, že nepožívají práv na jednotlivé nároky. Bylo by snaží těmto osobám umožnit obdržení občanství. Členské státy se o tuto otázku snaží, stejně jako evropské instituce, snaží se o oslabení tohoto jevu. Zároveň jsme si však vědomi toho, že jsou zde otázky občanství a státní příslušnosti, které, které řeší jednotlivé členské státy. Je to na nich a my bychom rádi podtrhli, že není naším zájmem vstupovat do legislativy členských států o udělování občanství. Zároveň však konstatujeme, že situace se v řadě případů nemění a to jsou i členové romské menšiny, i uh, jiní. Jsou to osoby, které žijí po několik generací v Evropě, měly by požívat stejných práv jako ti, kteří již evropské občanství získali. Evropský soudní dvůr v případě tři 92-97 konstatoval, že smlouva o fungování Evropské unie je dostatečným právním podkladem pro kroky v tom, tomto směru. Myslíme si, že malé úpravy týkající se směrnici o dlouhodobém pobytu by postačovaly k tomu, aby se situace zlepšila. Jeden z našich požadavků zní v tom smyslu, že osoby bez státní příslušnosti, které patří do menšiny, by neměly být ochuzeny o práva na sociální příspěvky. Navíc osoby bez státní příslušnosti by měly mít možnost pracovat a žít v jiném členském státě, protože zde panuje svoboda pohybu a svoboda pohybu pracujících případě této skupiny osob by bylo neuměrné svobodu pohybu omezit, aby měly tyto osoby horší přístup k vzdělání, k integračním testům, ke školství. Jak vidíte, to jsou úpravy velice skromné, které požadujeme. Pokud by však byly přijaty a byla by pozměněna směrnice, pak by osoby bez státní příslušnosti měly lepší přístup k politickým právům, vzdělání, zdravotnictví, sociální pomoci, bydlení a podobně. My vás tímto žádáme, abyste prokázali solidaritu těm, kteří z důvodu geopolitických nebo jiných historických nemají státní příslušnost, nemají občanství, ale jsou v podstatě občany Evropy a chtějí požívat výhod plynoucích z Evropské unie, jako to činíme my. Měli by tím pádem status osoby, která má právo být nositelem práv. Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli nás čeká prohlášení a zástupce Agentury pro základní práva Gabriel Tonenburg. Prosím, máte slovo ve spojení na dálku. Are you there? Slyšíme se? Vidíte mě? Nevidíme vás. Musíte se zapnout obrazový přenos. Kameru, prosím. Ano. Dobrý den, dobré dopoledne, děkuji vám. Pane předsedo, děkujeme, že jste agenturu přizvali k této důležité debatě. My jsme velice rádi, že máme možnost občanské iniciativy s vámi projednat, zvláště v případě, že se jedná o základní práva, jako v případě balíčku menšin. Jak bychom vyhodnotili tento návrh? Dovolte mi dvě připomínky. Jednak právní účinky iniciativy, které zaznamenáváme už v tuto chvíli, to je první věc. A druhá věc se týká dalších účinků, dlouhodobějších účinků. Co jsme zaznamenali už v tuto chvíli? Pan Hansen a další hovořili o obtížném vývoji celého projektu. Ten vývoj dal možnost soudnímu dvoru vyjasnit kontext práv obrátit se na ECI podle smlouvy Tohle je velice důležité z hlediska listiny. Je zde článek 41, právo na pomoc ve správní oblasti a dále eh, článek 42, povinnost dodržovat rozmanitost. K tomu prvnímu článku je důležité si uvědomit, že podání eh, tohoto návrhu vedlo k tomu, že komise musela konstatovat eh, tyto záležitosti. Zároveň komise má tímto povinnost uvést důvody pro přijetí či nepřijetí určitého podání. Dále zde došlo k přijetí nových čísel týkající se částečného podání a dále soud vysvětlil, právní status takzvaných doplňkových informací. To všechno zní velice nudně, ale já se přesto domnívám, že iniciativa velmi přispěla k dotvoření kultury správního práva v Evropě. Pak je zde článek 22 a listiny, kde se hovoří o pojmu diverzita, rozmanitost. Soud vysvětlil, jak smlouvy Evropské unie mohou být používány k podpoře eh, diverzity. Reaguje se zde na to, že otázka kompetencí eh, ve smlouvě neobsahuje povinnost eh, respektovat diverzitu, což ovšem neznamená, odpakuji, neznamená, že by nebylo nutné eh, pečovat o jazykovou rozmanitost. Došlo tedy k vysvětlení právních pojmů, což má velmi pozitivní účinek. Co další účinky, takové dlouhodobější účinky, které předpokládáme? Pochopitelně se v kuloárech řeší, že by došlo k určitému nadnárodnímu režimu ochrany menšin, což by stouplo na nohu těm, kteří se snaží hájit hlavně eh, kompetence členských států v tomto smyslu a plus by to mohlo jít proti úpravě Rady Evropy. A my jsme si vyslechli, co říkala paní eh, Mina a pan Lamberts. A musíme konstatovat, že zde nejde o ustavení jakéhosi nadnárodního systému ochrany menšin. Oba kolegové totiž vyslovili myšlenku, že zde nehovoříme o nějaké nové politice Evropské unie k ochraně menšin. Je to spíše iniciativa, která se snaží o to, aby stávající existující politiky nebyly na úkor evropské kultury a ochrany menšin. To je obrovský rozdíl. Je zde řada opatření a ty si nijak nekonkurují. Nejsou neslučitelné se štrasburským systémem. Je to spíše způsob, jak více a důsledně realizovat nastavené politiky. K závěru samotnému, pokud jde o právo Evropské unie o základních právech a svobodách, já bych tuto iniciativu vnímal v pozitivním světle. A to proč? Zákonodárce tudíž totiž má různ, novou představu o povinnostech, které plynou z primárního práva. Je zde článek 20, 21 a 22 listiny, článek 3, odstavec 3 smlouvy, článek 9 o smlouvy o fungování Evropské unie, což je povinnost Evropské unie promítnout tyto eh, pojmy do dalších právních předpisů. A vzhledem k tomu, že tuto iniciativu podepsalo 1,3 milionů, můžeme jen usuzovat, že v terénu existuje podpora pro iniciativu tohoto typu. Děkuji. A v tuto chvíli dáme slovo poslancům. Nejprve poprosím zpravodaje, pana Vincenta a všechny upozorňuji, že mají minutu a půl na své vystoupení. Tak to funguje Evropský parlament. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně, vážení kolegové. Iniciativa hovoří o 50 milionech osob, protože jsou zde další, kteří volají po pomoci institucí a hlas občanů musí být vyslyšen. Já jsem si vědom toho, že otázka menšinových práv je často um, stíhána určitou citlivostí na úrovni členských států. Výhrady tohoto typu mohou být ovšem ošetřeny určitými bezpečnostními eh, pojistkami. My nic neodebíráme členským státům, naopak jsou zde postupy, které lze sdílet. V posledních letech základní práva a hodnoty nabyly na důležitosti. Menšinová práva jsou součástí základních práv a svobod, patří do evropských hodnot. A v tuto chvíli je na čase na základě tohoto konstatování učinit kroky. My tedy můžeme podpořit naše menšiny tak, aby měli pocit, že požívají rovnosti a odpovídajících práv. Já bych navrhovala, aby plenární zasedání přijalo usnesení a vyzvalo Evropskou komisi k přijetí předpisu. Jako zpravodaj, dovolte mi říct, že to je pátá úspěšná iniciativa. Po dlouhé době první, ale jinak pátá. A já doufám, že se nám podaří dosáhnout pozitivního výsledku. Doufejme, že dojde k přijetí právního předpisu a to 8 let po přijetí tohoto nástroje. Myslím, že je na čase, aby naše občané zaznamenali, že jedna z jejich iniciativ se nakonec přetvořila v nějaký krok Evropské unie. Pan Kohut, prosím, vážený, vážený pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat organizátorům iniciativy, nebylo to vůbec jednoduché, ale vedli jste se velmi dobře. Já vám blahopřeji, blahopřeji vám k tomu, že jste do věci vnesli zásadní vysvětlení článku 3 Eh, smlouvy. V tuto chvíli už víme, že když je někde povinnost Evropské unie dodržovat rozmanitost, tak se tím míní v rámci členských států i mezi jednotlivými členskými státy. A já bych rád, aby uh, ti, kteří patří k menšině, jako je třeba moje sleská menšina, měli tyto možnosti v Polsku. Eh, více než 80, 800 eh, tisíc lidí prohlásilo o sobě, že patří ke sleské menšině. My máme svoji vlastní identitu, kulturní, jazykovou a tak dále a přesto podle polského práva nejsme uznanou menšinou. Jak může Evropská unie zlepšit systém menšin? jak může pomoci rozmanitosti, jak může menšina, jako je tam má, eh, těžit z výhod této iniciativy. To je naprosto zásadní. Je potřeba, aby všichni měli tyto možnosti. Nemám pochyb o tom, že to je vynikající iniciativa promítnout jednotlivé myšlenky do dalších oblastí, jako jsou třeba strukturální fondy. Děkuji. One minute and a half. A nyní Další řečník. Máme vás tu? Paní Dona? Když skončila první světová válka mezi Maďarskem a spojenci, tak se mnoho Maďarů ocitlo v zahraničních, zahraničí v cizích zemích. A teď se můžeme vlastně spojit s našimi příbuznými v jiných zemích tím, že se sjednocujeme v Evropské unii. Ale práva menšin zatím ještě nejsou plně vymáhána v Evropské unii. Proto chci vyjádřit plnou podporu této občanské iniciativě. Dovolte mi vypíchnout moto Evropy jednotní v rozmanitosti. To vyjadřuje jednu ze základních hodnot. Chránit, vážit si menš, našich menšin. To by se dalo dělat i na evropské úrovni. Mohli bychom toho využít k rozšíření menšinových práv Evropské unie. Je čas, abychom vyšli lidem vstříc. Více než milion podpisů byl schromážděn v rámci této iniciativ, ty iniciativy, ale výsledky by mohli sklízet i ti, kteří se na ní přímo nepodíleli. Poselství je jasné. Evropské problémy vyjadřují evropská řešení. A to se týká i problematiky menšin. Je čas nejenom naslouchat, ale konečně i jednat. Analici. Na řečnickém seznamu, takže pokud já, já ji nevidím. Asi není online. Takže Romeo Friends. Také ne. Ani on ne. Zase, že se snaží. Podaří se nám to? je nutno zmáčknout tlačítko Speak. Máme problém. Takže Christian Teres. Skvěle. Já jsem bedlivě naslouchal všem předřečníkům a Myslím si, že bychom měli přejít z politické perspektivy ke konkrétní perspektivě zdroj těch základních práv vychází z jedince. Pokud budeme postupovat před, rozhodneme o nějakých politikách, které pom- mohou pomoci menšinovým skupinám, jak řekli někteří předřečníci, někteří je dokonce i vyjmenovali, jak je definujeme – kolik lidí má být členy této skupiny. Jsou to ti, kteří jsou v celé Evropské unie, unii, nebo jenom ti, kteří jsou v určité oblasti. To jsou témata, která bychom měli nastolit. Také jsem slyšel nedávnou zprávu, kde se uvádělo, že práva národních menšin jsou mimo rozsah evropského práva. Evropská unie nemá práva týkající se skupinových záležitostí. Pokud jsou to národní menšiny, spadá to plně do kompetence členských států. A jakožto člen Libe, já si myslím, že musíme respektovat práva každého jedince, každého jednotlivce. A pokud nastane nějaká situace, že jsou někteří lidé, kteří jsou součástí nějakých menšinových jiných skupin, pokud jejich eh, konkrétní práva jsou pošlapávána, tak to by se pak mělo dostat do eh, parlamentu a před komisi. Fernando Barena, máme vás tu? Na minutu a půl, pane Fernando Barena. Děkuji, děkuji, pane předsedo a zdravím eh, všechny, eh, kteří vystoupili my v naší frakci vítáme velmi tuto občanskou iniciativu. Je potřeba podpořit eh, menšinové jazyky a myslím si, že je eh, důležité eh, nazvat to minorizací, tedy zmenšením protože je důležité, aby ve smlouvách bylo abychom se eh, tedy, je potřeba se vrátit tomu, že existuje zákaz diskriminace, je to eh, ve smlouvách, ale Evropská unie nepřistoupila eh, k žádným iniciativám v tomto smyslu. Jak bylo řečeno, 50 milionů patří do menšinového národu a 10% hovoří menšinovým jazykem. Chtěl bych říci, že multikulturalita a rozmanitost eh, podporuje rozvoj a chtěl bych eh, pohovořit o eh, Network Promote Linguistic Diversity a jejich průzkum. Tak chtěl bych říci, že v mém autonomním regionu v Baskicku ehm, se to kvantifikuje 6,4% a 1, 45 HDP, skoro 3 miliardy eur a 4,2 to má váhu eh, v absolutních číslech, pokud jde o HDP. Eh, to je teda hodnota našich společenství a našich jazyků. Nená se pouze o jazykový nebo antropologický význam, ale má to také váhu eh, v rámci naší ekonomiky. Děkuji. Nyní Julia Winkler. Já vám děkuji. Chci poděkovat organizátorům této velice důležité debaty a chci se s vámi podělit o svůj názor, že to, že to nejde, není jenom o rozmanitosti mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států. Samozřejmě, že menšiny jsou nedílnou součástí pestrého evropského kulturního dědictví. Bohužel, jejich postavení se často zhoršuje někdy v důsledku státních politik a někdy v důsledku nedostatku konkrétních opatření a kroků v jiných státech. Takže kulturní hodnota těchto menšin je stále více vystavena rizikům jejich úplného mizení. A já souhlasím s iniciátory Minority Safe Packu, že bychom měli jednat právě teď, aby došlo k úspěšné kulturní revitalizaci této politiky v členských státech takže s ohledem na tyto postupy Evropská komise může jednat již nyní. Já plně podporuji návrhy této iniciativy, tak jak tu byly představeny samotnými organizátory. Ale potřebujeme smysluplná opatření a ta musí být pojištěna a podpořena i smysluplnými finančními uh, kroky. Já chci poděkovat Karlu Hajcovi Lambercovi, který in, rovněž je iniciátorem Minority Safe Packu. Pokud společně sečteme všechny, kdo patří k národním menšinám, tak by to mohl klidně být pátý největší členský stát, kdybychom je počítali všechny dohromady. Všichni jsou to daňoví poplatníci, jsou to občané a samozřejmě ty zdroje jsou od příjemců samotných. A konečně návrh Lorana Vinceho ohledně usnesení volající po eh, evropské, eh, evropských opatřeních. Děkuji, paní Matik. Máme ji tu? Pan Matik. Děkuji. Já chci vyjádřit uspokojení nad tím, že se podařilo zorganizovat toto slyšení a že tu slyšíme podrobnosti týkající se Minority Safe Pack. Je to inovativní iniciativa, je to iniciativa, která vychází ze základních hodnot Evropské unie. A ukazuje to samozřejmě, že boj za rovnost daleka ještě neskončil. To já to vnímám tak, že Evropská unie je společným naším domovem a musí být skutečně domovem pro všechny, musí respektovat všechny kultury, dávat příležitosti a e, také je nutno zopakovat, že všichni jsou narozeni rovni a e, diskuze o Minority Safe Packu budou pokračovat. Tak, aby bylo možno zajistit plnou rovnost občanů v celé Evropské unii. A to v souladu s naším hlavním cílem a naším motem jednotní v rozmanitosti. François Alfonzi. Takže tato rozprava je pro nás samozřejmě zcela zásadní. Občanská iniciativa je postup, jimž může eh, se občan ob- obrátit přímo na evropské instituce. Vzhledem k tomu, že se Minority Safe Pack dostává před Evropský parlament s milionem, s více než milionem podpisů, tak to ukazuje, že otázka menšin je nadále aktuální v Evropě. Já to mohu potvrdit i na Korzice, to jsou rovněž eh, lidé, kteří přispěli k historii Evropy a stále ještě bojí za to, aby měli rovná práva i na budoucnosti Evropy. Členské státy, které vyšly z velkých válek, jsou výsledkem toho tady, že řada menšin příliš často musí bojovat za to, aby demokratickým způsobem prosadilo kolektivní práva spoluobčanů. Tím, že budeme reagovat konstruktivně, otevřeně, tak Evropská unie přispěje k překonání překlenutí konfliktů. Tím přispěje k vytvoření lepší budoucnosti pro desítky milionů Evropanů. A evropské instituce, Evropská unie v tom musí sehrát svoji roli i parlament prostřednictvím svého usnesení a také děkuji paní Jourové za to, že komise si uvědomuje, že Eh, se jedná o klíčovou otázku a že Evropská komise musí věnovat vel, zvýšenou pozornost tomuto tématu. Pan Franz Romeo nyní je připraven, takže pokud vás tu máme, tak vám dáváme znovu slovo v další pokus. Ano, děkuji dámy a pánové. Tento parlament již obrátil pozornost na situaci romské populace v Evropě, upírání jejich možností přístupu k bydlení, zdravotním službám a často pracovním příležitostem jsou vytlačeni na okraj společnosti. To je problém, který musíme řešit v Evropské unii i v zemích západního Balkánu. A tyto návrhy Evropské občanské in, iniciativy jsou důležité, i když to nejsou jediné kroky. Situace romských obyvatel eh, může být zlepšena jedině specifickými legislativními opatřeními, podloženými adekvátním financováním, které bude podpořeno robustním monitorovacím mechanismem o tom, jak jsou tyto prostředky vynakládány. Ale když hovoříme o romské populaci, je to zejména v kontextu extrémní chudoby a diskriminace potřebujeme rovněž zdůraznit rozmanitost jako příklad, eh, protože Romové jsou pouze jednou skupinou, ale my máme více než 200 dialektů. Není to jen jediný jazyk. Takže eh, musíme vnímat eh, celé romské kulturní dědictví jako součást evropského dědictví. To by nesmírně zvedlo um, sebedůvěru um, romských obyvatel. Je to vytvoření jakéhosi Evropského centra pro jazykovou rozmanitost by mohlo zvrátit ten trend, který činí z romštiny, z romštiny ohrožený jazyk. Děkuji. Děkuji, pane Franc. A nyní Richard Čarnecký. Jest, mám za to, že eh, ho máme na dálku tedy. Pane Čarnecký, jste připraven? Jste napojen? Yep, yep. Now you made it. <laughs> you made it, please. Yes. You made it, please. Podařilo se? Já vás vítám, dámy a pánové, a děkuji za možnost se zúčastnit této diskuze. Národní a jazykové menšiny představují přidanou hodnotu pro Evropu a jednotlivé členské státy. Polsko bylo vždy zemí mnoha národů, národnostních menšin, jazyků, je to součást našeho dědictví. V mnoha dalších členských státech je podobná situace. Moderní doba se potýká s určitými problémy. Někdy je těžší chránit menšiny a menš, menšinová práva proti expanzi většiny skrze různé civilizační procesy. Ne vždycky jsou respektována práva menšin. Například Poláci nejsou uznáni jako menšina v Německu, i když tam v Německu bydlí 7 milionů Poláků. Ale výzvy, které hovořily o lidech bez státnosti, bez státní příslušnosti, to musíme analyzovat. Členské státy mohou samozřejmě národně vytvářet legislativu na ochranu menšin a členské státy sami rozhodnou, kdo je jejich občanem, kdo ne. A pak samozřejmě, když jsou občané, ne, nemohou, by, ne, nemohou jim být upírána žádná práva, ale je jasné, že bychom měli lépe chránit menšiny, to je jasné. Děkuji. Prosím, dbejte na řečnický čas, protože už teď máme spoždění, už teď máme sklus, je to, je to tak, máme prostě omezené sloty eh, na tlumočení, takže proto musíme opravdu mít na srdci časování. Děkuji, říká pan Bogdan. Eh, budu hovořit svou mateštinou. Je dobře hovořit o právech menšin v rozmanité Evropě. Existují osvědčené postupy, konkrétně třeba i v mé zemi, v Rumunsku, kde máme výuku v menšinových jazycích na všech úrovních. Na Univerzitě Bábeš Boj existuje maďarská, německá výuka a dátská studia a e, i nadále jsou zastoupeny menšiny v parlamentu, takže e, a s tím, že máme celou řadu předních představitelů, včetně prezidenta, patřící k menšinám. A kromě toho máme německé Eh, spoluobčany eh, v eh, starosta jedné z čtvrtí v Bukurešti je zase francouz. Takže jsou tu, je tu velká tradice, existují instituce, které monitorují dodržování práv menšin a menšiny mají přístup k vládnímu či evropskému financování bez jakékoliv diskriminace. Máme přes 500 národních rád se zastoupením menšin národnostních a celá, celá řada um, starostů obcí. Takže jsme velmi dobrým příkladem uplatňování práv menšin na evropské úrovni. Thank you. I said it at the beginning. Děkuji, já jsem to řekl na začátku. Ochrana menšin je hodnota, je to jasná hodnota zakotvená v evropském právu a ano, je skutečně implementováno v mnoha částech Evropské unie, ale nyní budeme pokračovat. Dana je, je tu? Jana Nebo možná to špatně vyslovuji? Máme vás. Speak bottom. tom, prosím? Ne? Eh, Tatiana Stanoka, jste tam? Tatiana Zdanoka, ano. Eh, zdravím všechny účastníky a všechny iniciátory eh, této iniciativy Minority Pack a chtěla bych pohovořit o jednom eh, bodu. Jedná se o, o osoby bez příslušnosti a o Romech. Já velmi souhlasím s Angelikou Mlinár, která o tomto bodu hovořila. Eh, jedná se o to, že ta směrnice o, dlou, o trvalém eh, dlouhodobém pobytu by měla být novelizována. Jedná se hlavně o ekonomické, sociální problémy v této souvislosti především co se týče zaměstnanosti a práva jsou zaručena Eh, těm občanům, kteří i eh, žijí v jiném státě EU a mohou se zúčastnit eh, voleb. Ale pokud jde o osoby bez příslušnosti, které mají dlouhodobý pobyt, tak vlastně nejsou občany žádného státu, nejsou občany žádného členského státu a nemají tato práva. A já souhlasím s panem eh, Čaneckým, že eh, zaručení nebo udělení občanství to je kompetence členského státu. A A chtěla bych eh, chtěla vyjádření od Evropské komise. Jak to vypadá s osobami, které nemají státní příslušnost, eh, protože to je věc, která je zaručena eh, v EU. A jak to vypadá s otázkou eh, evropského občanství? Paní Melbarde. Eh, děkuji. Já zastupuji malou zemi a proto bych chtěla osvětlit tuto otázku. Eh, na tuto otázku se musíme vždy dívat eh, v širším kontextu. Musíme zohlednit kulturní, historické a otázky, geopolitickou situaci a právní rámec. Všechno toto je důležité. Zde eh, nemůžeme dovolit, aby vzniklo riziko pro segregaci v rámci společnosti, protože to by mohlo ohrozit demokracii a bezpečnost. Třeba eh, v Lotyšsku eh, dochází k další rusifikaci a v zemi vlastně žijí dvě společenství, přičemž jedno společenství vyznává ideologii Kremlu a zde eh, se, eh, se nemůžeme eh, spolehnout na demokratické hodnoty, protože to by mohlo znamenat, že tato občanská iniciativa, tato by mohla znamenat, že se Rusko dostane zase zadními vrátky do lotyšské společnosti. A to by bylo proti vůli lotyšského národa. Přičemž eh, momentálně politika integrace státu eh, zaručuje práva všem eh, menšinám. Sociální práva, hospodářská práva a dodatečné financování se můžeme tedy jen přivítat. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já podporuji demokratickou účast občanů na rozhodnutích Evropské unie, ale občanské iniciativy se nemohou dotknout principů stanovených v základních smlouvách. Občanská iniciativa na ochranu menšin sebou nese i určité druhotné problémy. Tato iniciativa nám rozhodně zahrnuje to, že by se možná museli měnit smlouvy a možná i ústavy. Hovoří se o kolektivních právách za podmín, podmínek, kdy na úrovni Evropské unie ještě ani neexistuje definice menšin. Takže by to mohlo vyvolat polarizaci, ještě větší polarizaci společnosti místo integrity a soudržnosti. Jistě máme 50 milionů lidí, kteří patří k nějaké specifické menšině, která má svoje konkrétní historické okolnosti a tak dále, ale než budeme hovořit o usnesení a jeho implementaci, musíme vážně odpovědět na tyto otázky. Děkuji. Eh, bylo mi řečeno, že Jana Tom se nakonec eh, napojí tomu, že tak prosím, pokud jste na příjmu, tak zmáčněte tlačítko. Can you make it now? Eh, ještě jednou to zkusíme. Eh, děkuji. Já se omlouvám, měla jsem problém s počítačem. Chtěla bych eh, zareagovat na to, co jsem právě slyšela. Nejdříve bych chtěla poděkovat samozřejmě organizátorům a mé velké díky 12 bodů jako v Eurovizi pro Tatianu a pro Angeliku Mlinár, eh, protože eh, se zmínili o tom, co je pro mě nejdůležitější. Potom někteří řečníci hovořili o jednotě v rozmanitosti, ale my všichni víme, že toto moto se netýká národních menšin, včetně mé menšiny, já jsem Ruska v Estonsku a právě jsme, si, e, slyš, právě jsme slyšeli, co to znamená pro některé naše kolegy. Problémy existují. E, sekuritizace národních menšin vede k tomu, že jsou asimilovány a týká se to třeba i kampaně během eh, voleb a také nám není umožněno nám není umožněno vykonat, eh, uplatit naše právo třeba pohybu, eh, také co se týče služeb a tak dále. Samozřejmě tento problém je potřeba vyřešit a všichni víme, co to znamená, mít eh, zmražený konflikt ve společnosti, víme, kam nás to může dovést. Já tedy bych si e, přála eh, plodnou diskuzi, ale také, aby se skutečně naslouchalo a doufám, že se ta, této iniciativě zadaří. Máme ještě další kolo zúčastněných výborů a někteří poslanci vyjádřili zájem vystoupit, ale pořád musím trvat na tom, že čas nás tlačí. Musíme si ještě vyslechnout vystoupení Evropské komise. E, samozřejmě po tom, co e, se eh, přijde s nějakou iniciativou, tak komise na tuto iniciativu musí zareagovat a potom eh, si musíme vyslechnout reakci zástupců eh, agentury pro základní práva a také si vyslechnout opět názor autorů této iniciativy. Tak prosím, držte se času během příštího kolečka a, a další je Herbert Dorfman. Prosím, máte slovo. Herbert in verbind. Herberte, jste napojený. Děkuji za slovo. Já bych chtěl eh, opět poukázat na to, jak je důležité pro menšiny, eh, že bude existovat eh, politická odpovědnost, kterou mohou převzít a Eh, tomu můžeme říkat autonomie nebo jakoliv jinak, ale když se podíváme na situaci eh, menšin a řekli to dnes mnozí, jsou menšiny, kterým se daří lépe, jsou menšiny, kterým se daří hůře. Těm, které, kterým se to daří lépe, tak to je, že mohou převzít odpovědnost prostřednictvím antonomie. Myslím si, že je to důležité a stejně tak je důležité, aby se menšiny mohly zúčastnit politického života to je eh, právo, které nebylo uděleno menšinám a chtěl bych na tuto situaci poukázat právě zde v Evropském parlamentu, protože 10% eh, Evropanů patří do menšin a jsou tady nedostatečně zastoupeni v Evropském parlamentu tito lidé. Je důležité, aby tedy existovala možnost eh, politické participace a aby byly tedy zde zastoupeni. V rámci celé této debaty je potřeba toto zohlednit a musíme se zamyslet nad tím, jak to bude eh, dále postupovat a nesouvisí to vůbec se segregací, tak eh, jak o tom eh, tady někdo hovořil. Je důležité, aby menšiny převzaly svou odpovědnost v politickém životě a aby byly na všech úrovních zastoupeny, tedy od té nejnižší úrovně až do Evropského parlamentu. Pokud jde o toto druhé kolečko, řečníci máte jednu minutu. Máme čas do jedenácti a potom po jedenácti bude další kolečko, eh, kdy eh, bude eh, toto řídit paní Melbarde. Tak prosím, držme se jedné minuty. Rasmus Andersen, prosím, jste tam? Děkuji. Děkuji. E, také chci zmínit 1,3 e, e, milionů občanských Eh, podpisů, protože to je ten důvod, proč o této iniciativě hovoříme. Je to velmi důležité, protože z mého pohledu je eh, ostudné, že Evropská unie udělala tak málo pro ochranu menšin. Během posledních let musíme udělat více a možná, možná toto slyšení je dobrým startem pro evropské instituce. Chci se zmínit o dvou věcech. Za prvé musíme zaručit eh, práva a musíme chránit menšiny proti diskriminaci a zde bych chtěl zmínit eh, situace 100 eh, eh, tisíce osob bez státní příslušnosti nemají přístup ke vzdělání ani ke zdravotní péči, to je základní právo a to se musí změnit. Na druhé straně musíme přijít s konkrétními projekty, které bude financovat evropský rozpočet. Jsem členem výboru pro rozpočet a myslím si, že to je skutečně třeba udělat. A chtěl bych, aby komise začala jednat, eh, přestat pouze s těmi milými slovy. Musíme eh, začít pracovat a doufám, že komise začne pracovat co nejdříve. Paní Ithaskum Bilbao, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie eh, musí mít závaznou legislativu, eh, která bude chránit před eh, diskriminací. Menšiny většinou nemají svůj stát, mají vlastní jazyk a mají jasnou identitu. A navíc se to ukazuje ve volebních mapách. Vyřešit tuto otázku je cílem této občanské iniciativy přes milion podpisů. To doprovází, zakládá se to na listině základních Eh, práv a eh, chci se zde odkázat na bohatství této plurality. A zde se také odsuzuje eh, nacionalismus, který, jak jsme si vyslechli, v některých velkých národních komunitách a odmítat tuto rozmanitost by znamenalo, že ochudíme diverzitu na evropské úrovni. V některých eh, případech eh, to vede také ke napětí a myslím si, že iniciativa takovéto charakteristiky by toto mohla vyřešit na evropské úrovni. Musíme mít jasno v tom, že se hovoří francouzsky, německy a španělsky, taky okcitansky, baskicky, eh, ladinsky, frýsky a tak dále. Přes 50 milionů Evropanů hovoří těmito jazyky a tito lidé musí být chráněni. A myslím si, že tyto minorizované jazyky vidíme také ve filmech, které se téměř eh, dostaly až k Oscarům. A třeba eh, v Baskicku je desítky organizací, které eh, se spojily, aby schromáštili tyto podpisy a v baskickém parlamentu jsme dospěli k dohodě díky všem skupinám Eskerik Asko. A nyní na minutu je Katlin Čech, prosím. Thank you very much, uh, chair and... Děkuji mnohokrát. Děkuji předkladatelům za vypracování této skvělé iniciativy, protože základní práva ta náleží všem. Nemělo by záležet na tom, kdo jste, kolik vám je, eh, jakého jste původu. Všichni by měli požívat těchto práv. A v tuto chvíli je to 8-5 lidí v Evropě, kteří se hlásí k nějaké menšině a v regionech je to 10 Říká se tomu menšinová práva, ale pokud jde o kandidátské státy, tak zde není žádná záruka, že tyto státy dodrží své závazky, které učinily před přistoupení. A proto bychom se měli snažit o zajištění rovnosti osob, které patří do menšin v oblasti politické, sociální, ekonomické, v oblasti politického i kulturního života. Měli by mít možnost rozvíjet, chránit svoji kulturu, jazyk i tradice máme přímo před sebou nejlepší postupy, které jsou k dispozici. Měli bychom však se učit jeden od druhého, podělit se o své zkušenosti, tak aby budoucí generace požívaly i Erasmu, Kreativní Evropě a další. Máme zde paní komisařku Jourovou a my bychom chtěli paní komisařku poprosit o to, aby eh, se v Evropském parlamentu opět objevila na toto téma a aby zachovala toto téma v Evropské komisi. Máme zde potřebu opírat se o naše společné hodnoty. Myslím, že to je velice potřebné. Děkuji. Prosím, snažte se všichni držet časového limitu. Máme v tuto chvíli před sebou ještě vystoupení komise a organizátorů. Ještě bychom chtěli dát slovo FRA. Klára Posaty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Prosím, Mám tady takový uh, experiment, který bych uh, si... Millions of personas. Uh, apologize to translators. I was speaking to you in Catalan. Já jsem hovořila katalánsky. Je to nej nepoužívanější jazyk Evropské unie, ale když hovořím ve výborech nebo v plenárním zasedání, tak nemohu hovořit katalánsky, protože to není úřední jazyk. Nejmenší jazyk má 400 tisíc uživatelů. Co je tedy za rozdíl? Není zde žádný členský stát, který by měl zájem na ochraně katalánského jazyka. Tedy, jak to tedy realizovat? Mám jenom omezený časový limit na své vystoupení, takže vám nemohu říct všechno. Osm, jenom 8% rozsudků bylo napsáno v, ve Španělsku katalánsky, zatímco v v roce 2004 to bylo 20% a to neberou v potaz kulturní a další aspekty a strukturální fondy. Jsou to lidská práva a tento předpoklad je reálný. A pokud tomu tak opravdu je, tak prosím postupujme konzistentně a důsledně. Děkuji. Já jsem vám nevzal žádný jiný čas. Měla jste původně minutu a půl. Andra Dali. Andr Dali, prosím. V sále? Ano. Děkuji, pane předsedo. V Evropském parlamentu dlouze projednáváme stav základních práv. V podstatě celé čtvrteční dopoledne na plenárním zasedání patří těmto otázkám, otázkám lidských práv, základních práv jako základní hodnota Evropské unie, evropský způsob života, ale zároveň je zde více než 50 milionů osob, které patří do tradičních jazykových a jiných menšin. Tyto osoby se potýkají s diskriminací a připadají si v každodenním životě jako druhořadí občané. Iniciativa a balíček menšinových práv musí Situace změnit. Potřebujeme zde právní návrhy, které by pomáhaly evropským občanům, aby se konečně cítili, jako že jsou v Evropě doma. Jsou to základní pravidla, která bychom měli uplatňovat i v této oblasti. Za prvé si musíme udělat pořádek na vlastním Prahu, ještě než budeme hovořit o dalších a jejich pochopěních. Děkuji. Paní Stogaro nebyla na seznamu, ale hlásí se, takže má minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Menšinová práva jsou velice důležitá a já jsem moc ráda, že v tuto chvíli je už chráníme. Řada národních eh, vlád je také chrání. Rada Evropy se k tomu důrazně vyjadřuje, smlouvy rovněž. Na to už upozorňovali kolegové. Hovořil o tom Rareš Bogdan, že Rumunsko je jedním z příkladů této situace. Já se ovšem nedomnívám, že bychom měli přepisovat smlouvy. To je první věc. A za druhé bych chtěla říct, je zde možnost střetu zájmu. Pro mě je to velmi znepokojivá představa mezi lety 2017 a 2018 eh, pan zpravodaj koordinoval kampaň na sběr podpisů, ale ještě než se stal členem Evropského parlamentu, byl to lobbysta v eh, Bruselu. A 2 miliony eh, euro tehdy poskytla maďarská vláda a pan kolega, ještě než se stal poslancem, dostal 76 tisíc jako zaměstnanec tohoto centra. V tuto chvíli je vý, členem výboru PETY a má vyhodnocovat iniciativu, kterou léta podporoval. Je to střed zájmu nebo není? Myslím, že bychom to měli nejprve projednat. Uh, do jaké míry je to o menšinových právech a do jaké míry je to o agendě pana Orbána. No, já bych to již dál nekomplikoval, předseda. No, zaznělo moje jméno, takže myslím, že mám právo se ozvat. Možná se na něčem neschodneme, to je zřejmé. Budete se moci vyjádřit byl jste osobně zmíněn, ale mám zde ještě požadavek pana Sasaliho, který se chce vyjádřit a má slovo na minutu. Děkuji za slovo. Já jsem členem španělského národa, který je uznán jako národ, který eh, uznává rozmanitost a je to součástí zakládajícího paktu. Chtěl bych pohovořit o ochraně národních eh, menšin a chtěl bych hovořit o cílech nacionalistických skupin a ty rozdíly, ty cíle se velmi liší. Někdy, eh, když se řekne národní eh, menšina, tak eh, tady to jsou lidé, kteří nechtějí pluralismus, oni chtějí hemegonní kulturu a nečiní jim takové starosti to, jestli se hovoří katalánsky či ne, ale pořád um, jim ještě vadí, že jsou lidé, kteří, protože jsou svobodní, hovoří španělsky. Nejde jim o integritu. Uh, chtějí, aby jim uh, byli podrobeni uh, ti, kteří nesouhlasí s jejich názory. Proto doufáme v tuto mírovou Evropu a uh, doufáme, že se dostaneme z té katastrofy, do které ji chtějí dostat uh, tito nacionalisti. Když hovoříme o menšinách, musíme hovořit o, uh, občanském imperativu, se, jsme nikdy nezažili Evropu, která bude rozbita nacionalismem. To, Děkuji, můžete se vyjádřit, ale bude to poslední vyjádření, protože potom eh, dáme slovo komise a FRA. Já se většinou nehlásím, ale zaznělo moje jméno. My víme od začátku projektu, že Rumunsko prohrálo dva soudní spory. Já vím, že ten, kdo dal projev a sepsal projev kolegyni, pro něho to není důležité, ale je to důležité. Je to 500 tisíc Maďarů v Rumunsku. Je to Evropská platforma Solidarity, která zpracovala uh, tento materiál a která nashromáždila podpisy, takže já jsem na to pyšný. Ale v tuto chvíli již dáme slovo komise, protože musíme, iniciativa musí být rozpracována dál komisí, je to na ní, takto to bylo míněno, takto to občané mínili. Je to občanská iniciativa prvořadě, je to velká výzva, to jsme si toho vědomi, je to také navíc balíček, není to jenom jeden jediný předpis. Jsou zde různé předpisy provázané, které závisejí na jednotlivých výborech. Takže máte slovo, prosím. Thank you. Děkuji vám. Dění poslanci a poslankyně, zástupci Minority Pack. Dodržování práv osob přináležících k menšině je jednou ze základních hodnot Evropské unie – a je explicitně zmíněn v, ve smlouvách. Jaké, jakákoliv diskri, diskriminace je rovněž explicitně zakázána podle listiny základních, sláv, listiny základních práv. Tím se řídí i komise při implementaci politik. Přes, předsedkyně von der Leyen zdůraznila, že nám jde o unii jednoty, rovnosti. Takže základní práva, včetně práv menšin, jsou respektována při implementaci evropského práva. A jeden z důležitých aspektů tohoto přístupu je zapracovávání základních práv do všech našich politik. Já vám tudíž děkuji za pestrou bohatou diskuzi o této občanské iniciativě. Nyní to komentuji z perspektivy rovnosti a podpory a pak eh, to bude okomentováno i z perspektivy jazykové a kulturní. Nejprve bych uvedla něco ohledně stávajícího stávajícím kontext, o stávajícím kontextu. Takže za prvé, komise skládá akční plán proti rasismu v září. To je příklad toho, že boj proti rasismu nikdy nebude otázka vol, volby, ale spíš je to je něco naprosto zásadního. A samozřejmě jde i o etnický eh, původ. To může být relevantní pro právě pro Minority Safe Pack. Pak evropský rámec o inkluzi Romů a tím související strategie. To komise schválila příští, minulý týden a slyšeli jsme tu i konkrétní příspěvky o romské menšině. Takže to zahrnuje začlenování v oblasti práce, zdravotnictví, bydlení, vzdělávání a požadavek vytvoření národních strategií. Podobně jako akční plán proti rasismu kde se mají eh, členské státy s tím poprat prostřednictvím národních plánů. A teď eh, financování. Politika soudržnosti je jedním z největších investičních nástrojů, již přispívá k sociální, k potírání sociálních a dalších nerovností. Podporuje opatření, která má, které mají zajistit integraci komunit lidí, kteří ehm, vzešly vlastně z prostředí migra, migračního. Byly alokované prostředky ve stávajícím programem prostředí na posilování inkluzivních cílů, včetně etnických menšin. A v novém programovacím období jsme navrhli horizontální požadavky pro politiky soudržnosti při financování investic, které by měly respektovat základní práva. A navrhli jsme začlenění listiny základních práv do nařízení, jakožto horizontální aktivační podmínku pro všechny oblasti. Jak ví, víme, víceletý rámec a plán obnovy se vyjednávají, ale komise v tom hájí v, eh, při vyjednávání tyto principy. Co se týče pravidel státní pomoci, které byly zmíněny, tak náš obecný názor je, že už členské státy mohou poskytovat financí pro iniciativu Minority Safe Pack. Bereme to na vědomí. Vidíme, že tyto projekty mohou být podpořeny. Co se týče osob bez státní příslušnosti, bereme na vědomí na návrh měnit tu směrnici z roku 2003 o příslušnících třetích zemí. Tato směrnice už platí pro osoby bez státní příslušnosti. Je to důležitý nástroj a komise to vyhodnotí a reviduje do roku 2021 s cílem vylepšit práva dlouhodobých rezidentů. Na závěr bych chtěla ještě odkázat na Blížící akční plán o demokracii, který bude upřednostňovat participační přístup, který tu osvědčili i organizátoři a účastníci této občanské iniciativy. Je velice dobré, že jsem vám dnes mohla naslouchat. Děkuji. A teď tu máme tedy situaci, jak jsem připomínal už předtím, E, tlumočníci nám jak se dávají určitý slot, příležitost, možnost a teď je to jiné, protože v každé v kabině může být jenom jeden tlumočník, takže oni se vystřídají přesně na ty sloty. A my jsme překročili slot, který měl být do 11. Takže prosím všechny zbývající řečníky, včetně zástupce FRA, o maximální stručnost, protože musíme postupovat dál. Takže máme tu zástupce agentury pro základní práva. Můžete se vyjádřit, prosím, rychle. Paní Tokenburg, máme vás na lince. Ano. Prosím o maximální rychlost.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

schudnul no. Dear colleagues. Drazí kolegové, prosím pěkně posaďte. Kolegové, prosím, posaďte se. Vítám vás všechny zpět na druhé části dnešního slyšení. Tady se bude hovořit o působnosti výboru Kult, ale dotkneme se také otázek výboru Jury a Regi. Takže v první řadě bych ráda přivítala zástupce eh, Evropské iniciativy občanů Valentina Insko. A sice Valentina Dinsko, eh, člena eh, Evropského výboru a zástupce z Bosny a Hercegoviny. Také bych ráda přivítala Daniela Ofrajdena, eh, původního ministra bývalé oblasti Bozanstyro a naše, naší bývalou kolegyni Evropského parlamentu Angeliku Minára a viceprezidenta Forinu. Eh, oni eh, předložili návrhy na zákony o evropské rozmanitosti a budeme se tím také zaobírat v souvislosti s ochranou lingvistických menšin, jazykových menšin tedy. A e, budeme se také zaobírat potenciálními pozměňovacími návrhy týkající se směrnici o autorském právu e, a Nyní mi dovolte, abych nejprve dala bezprostředně slovo prvnímu řečníkovi, pana Inska. Máte slovo na pět minut. Pán či paní Insko, máte slovo. Eh, vzhledem z briefingu, který byl publikován v minulém měsíci. Máme tady ohrožení menšin vymizením. E, my jsme podali iniciativu a Kristýna, která byla původní spravodajkou, bohužel zemřela. Vidíme, že mizení jazyků v Evropě stoupá. Máme v Evropě 49 jazyků, které jsou ohroženy ohroženy. Eh, rád bych vás požádal, abych v našem věku klimatických změn také chránili naše jazyky. Máme například v našem jazyku 108 variant pro sníh na finském území, kde se nachází jedna menšina. A eh, podívejme se, že Regionálně menšinové jazyky mají ekonomickou i vědeckou přidanou hodnotu. E, musíme činit více, abychom chránili jazykovou rozmanitost v Evropské unii. I když toto je v kompetenci členských států, Evropská unie může pomoci ochraně regionálních a menšinových jazyků. Jako řešení navrhujeme vytvoření Evropského centra pro jazykovou rozmanitost, eh, zejména decentralizovanou agenturu, která by se věnovala právě ochraně a podpoře jazykové rozmanitosti. Mm, také bychom chtěli, aby evropské, vlastně navazujeme na usnesení Evropského parlamentu z roku 2003, který se usnesl na vytvoření webové stránky pro menšinové jazyky. Také Evropská rada, Evropská parlamentu se dohodly na vybudování Evropského centra na ochranu menšinových jazyků která by měla za úkol vypracovávat expertní posudky pro evropské instituce. Je třeba jednat v rámci působnosti Evropské unie týkající se ochrany regionálních a menšinových jazyků naše navrhované centrum Centrum pro rozmanitost jazyků by mělo sedm cílů. Za prvé sběr, šíření informací a sbírání údajů, které budou spolehlivé a které dodají informace o regionálních a menšinových jazycích. Za druhé měli bych, mě toto centrum by mělo radit evropských institucím. Za za třetí by mělo formulovat politiky na evropské, zemské a regionální úrovni. Za čtvrté by mělo být možnost čerpat evropské fondy pro propagaci a ochranu jazykových a eh, pardon, menšinových a regionálních jazyků. Za páté, povzbuzování výměny informací eh, na poli evropské rozma- jazykové rozmanitosti. Za šesté, eh, zveřejňování studií a návrhů pro koordinování a pro vytvoření a koordinaci evropské sítě pro ochranu a propagaci regionálních a menšinových jazyků, abychom mohli sdílet nejlepší postupy. A Další bod, náš návrh na vytvoření tohoto Centra pro jazykovou rozmanitost by mělo dostat povinnosti článku 3 v smlouvě o Evropské unii, kde je definováno, že Evropská unie má respektovat eh, svou bohatou jazykovou a kulturní rozmanitost a má zajistit, aby toto dědictví bylo zachováno a posilováno. Eh, regionální a menšinové jazyky eh, jsou součástí našeho kulturního dědictví a proto žádáme Evropský parlament, aby je chránil. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Insko, a dalším řečníkem je pan Ofreider. Máte slovo na pět minut. Prosím, stiskněte tlačítko mikrofonu. Slyšíte mě, prosím, pěkně? Slyšíte mě? Ano, slyšíme vás velice dobře. Děkuji vám mnohokrát. Chci vám popřát krásné dobré ráno, milá paní předsedkyně, milí členové parlamentu, milá paní předsedkyně. Je pro nás ctí být dnes mezi vámi a hovořit o naší záležitosti a především hovořit o těch dvou důležitých tématech naší Evropské občanské iniciativy. To je téma jazyka, kultury a Především s ohledem na mnohojazyčnost v Evropě ve článce, článku 22 úmluvy o, o lidských právech Evropská unie chrání rozmanitost kultury a jazyku, i když prakticky jazyková a kulturní rozmanitost bohužel byla zanedbávána v evropské praxi, především když se jedná o malé jazyky, regionální jazyky a nebyly dostatečně podporovány na evropské úrovni, eh, zejména malé společnosti a malé jazykové skupiny, které nemají eh, přístup Eh, k fondu. Samozřejmě eh, v rámci zásady subsidiarity v současné době politika jazyková spadá do kompetence členských států. A tady je to samozřejmě upraveno zcela rozdílně v Evropě, eh, v jednotlivých členských zemích, jak vypadá konkrétní prosazování této záležitosti. A proto žádáme, aby byly zavedeny společné standardy v Evropě, aby veškeré jazykové menšiny měly rovněž přístup k takové reálné pozici, která umožní eh, zachování a obohacování jejich menšin. A v tomto smyslu žádáme Evropský parlament, Evropskou unii, eh, aby Eh, mnohojazyčnost nazírala jako přidanou hodnotu a podporovalo nás eh, v tomto záměru, aby existovaly společné evropské standardy. Co se týče zásady subsidiarity, eh, to totiž vedlo k tomu, že některé menšiny bohužel byly silně znevýhodněny a Dokonce některé jazyky jsou ohroženy vymizením a to eh, znamená, že tady musíme být aktivnější a co se týče eh, nástroje pro kulturně jazykovou rozmanitost, eh, to bylo zdůrazněno řadou evropských institucí, parlamentem, radou, komisí. Eh, upozorňovalo se na to a my tady máme určité konkrétní představy a návrhy které bychom rádi zapracovali. Především se jedná o přístup, který by mohl být usnadněn co se týče eh, zjednodušení postupů, zejména zjednodušení kritérií, protože malé organizace mývají často potíže eh, zúčastnit se evropských projektů, protože je to příliš složité. Jedná se eh, u, v této, u této iniciativy či hm, požadavku, který klademe nejenom o právnické téma, ale především se jedná také o politickou podporu parlamentu, většin a komise. Vážené dámy a pánové, s naší iniciativou bychom eh, rádi dosáhli toho, aby existovaly snadnější předpoklady pro projekty pro jazykové projekty, eh, které budou v souladu s tím, co již dnes existuje, ale mohly by jít dál i z finančního hlediska, aby to bylo eh, zahrnuto do nového finančního období, aby mohly být tyto prostředky navýšeny a především, aby byl zjednodušen postup, aby se umožnila také účast menších skupin a menších jazyků. Doporučení a možnost řešení či podpory jazyků a podpory rozmanitosti jazyků v Evropě bude znamenat přidanou hodnotu. Je třeba na to nazírat také jako na přidanou hodnotu a samozřejmě vás žádáme, abyste naši iniciativu podpořili, aby Mnohojazyčnost se skutečně stala standardem. V Evropě už na to poukázal předsedkyně, aby to bylo nazíráno také jako přidaná hodnota ve srovnání s jinými kontinenty ve světě je třeba, aby jazyková mnohosnačnost, učení jazykům a výhody mnohojazyčnosti byly pojaty a zohledněny v celkové šíři. A proto vás žádáme jako parlament, abyste toto téma zakotvili v možném usnesení v příštích měsících, abyste nás tedy tímto podpořili a abyste tedy jako parlament podpořili tuto iniciativu, abychom do dalšího financova, fina, období financování v Evropě postoupili o krok dále. To by nás velice potěšilo. Děkuji vám mnohokrát. Uh, thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Alfredre. A nyní dávám slovo paní Mlinar na pět minut. Děkuji, paní předsedající. Eh, vážení, vážené poslankyně, vážení poslanci, eh, já budu poněkud techničtější. Většinou tu situaci známe. Eh, jste někde v Evropské unijním zahraničí a chcete si prostě prohlédnout, podívat se na nějaký dokument online, a na obrazovce vám vyskočí nápis, že z právních důvodů eh, tam, kde jste, si to sledovat nemůžete. Čili znamená to, že nemáme dokončený společný digitální trh. Eh, nicméně, kdybychom ho měli, bylo by to samozřejmě v zájmu evropských eh, občanů. Je to samozřejmě velké postižení pro příslušníky Eh, menšin národnostních a jazykových. My tedy navrhujeme tři způsoby, jak toto zlepšit. Za prvé, eh, náš pozměňovací návrh se týká eh, směrnice pro audiovizuální služby číslo 13 roku 2007 a tady se říká, že Eh, obsah, který je důležitý, by měl být zpřístupněn každému ve své zemi, v jeho zemi. A my tedy navrhujeme, aby eh, to nebylo omezeno pouze na příslušnou členskou zemi, ale na celou Evropskou unii a aby eh, byl přístup k tomuto audiovizuálnímu obsahu také zpřístupněn mimo Evropskou unii občanům EU. Eh, další máme eh, směrnici 9383 o satelitním vysílání a zde si přejeme toto také opravit. Eh, týká se to šíření signálu po kabelu a ze satelitu. Nicméně hm, je třeba, aby došlo k nějaké jiné dohodě mezi poskytovateli satelitního signálu a těmi, kteří poskytují přístup IP a bohužel je to na úkor občanů a spotřebitelů. Není to udržitelné a je třeba toto řešit legislativním způsobem a je třeba účinně zabránit eh, vynucování těchto dohod. Chci říci, že eh, nepřicházíme s ničím novým tento návrh není ničím jiným než implementací eh, skutečného práva judikatury, eh, kterou tady máme mnohokrát a opakovaně přijímanou. A mohlo by to vést tedy k úpravě eh, zákona o konkurenci. My se zde snažíme soustředit na to, aby směrnice o digitálním obsahu z roku 2019 lomeno 689 se upravila. Tady existuje pojem země původu a mělo by to umožňovat přístupnost pomocí dalších služeb. To znamená, že Eh, copyright eh, si musí vysílací organizace obs, eh, zřídit, respektive získat pro zemi, kde má své sídlo, ale ne v žádných dalších zemích. My to samozřejmě vítáme v oblasti digitálního obsahu, ale pořád tato směrnice Eh, vlastně se týká jenom malé části eh, online obsahu. Takže by bylo dobré, kdyby komise eh, tuto směrnici znovu ještě upravila a její působnost rozšířila. No a na závěr chci říci, že v legislativě o kabelovém a satelitním šíření konstatuje, že tato, toto vysílání je e, důležité pro posílení principu Evropské unie, to znamená posilovat e, společenství e, a také rozvoj kultury v členských zemích a eliminace bariér, které rozdělují Evropu. My chceme našimi návrhy přispět k naplnění těchto cílů a to ku prospěchu všech evropských občanů. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Mlinár. Ano, to, co jste řekla, tak to se velmi živě debatuje ve výboru kulturním a také na příslušné ministerské radě EU. No a teď tedy jsme slyšeli, jaké jsou tady prezentace, prezentace našich cílů v oblasti lingvistické a audiovizuální diverzity. A teď budeme pokračovat panem Jarmo Lajniem, který je místo předseda výboru expertu Evropské charty pro regionální a minoritní jazyky z Rady Evropy. Pane Lajnio, ptám se, jestli jste k nám připojen. Pokud ano, máte pět minut. Uh, thank you, chair, for... Děkuji vám, paní předsedající. Předpokládám, že teď mě slyšíte. Eh, můžeme přejít na další slide. Podle mě iniciativa eh, Minority Safety Pack je velice vítaná, ale je také eh, doplňujícím iniciativou na podporu minoritních jazyků. Eh, tak eh, eh, možná, že tu chartu znáte, možná, že ne. A byla tedy ratifikována celkem 17 z 25 členských zemí a je třeba tedy posílit tento nástroj také, pokud se týče eh, národních minoritních jazyků, eh, hlavně je zapotřebí další ratifikací. Eh, minoritní jazyky jsou jedinečné a my vlastně máme v rámci IGO závazek, který se promítl do mezinárodních dohod, aby se tedy sledovali, eh, sledoval rozvoj a podporoval rozvoj eh, právě národních a etnických menšin a také jejich jazyků. Další snímek. Tak eh, tady je popsaná struktura naší karty. V zásadě nás zajímá hlavně část dvě, Eh, která se právě týká teritoriálních eh, jazyků. A pak část 3, tak eh, tady jsou napsáno spousta možností, kde tedy je možno toto podporovat. Máme zde celkem sedm důležitých článků, které do toho zasahují. Eh, přičemž článek číslo 8 vzdělávání a školství hraje naprosto ústřední roli. Další snímek. Expertní výbor je orgánem, který eh, sleduje eh, zprávy, které v tomto tématu podávají členské, tedy státy. A sice po reformě 2019 tyto zprávy podávají každých pět let Eh, přičemž eh, je tedy možné spustit okamžité kroky každého dva a půl roku a je možné tedy o tom jednat taky eh, formou důvěrného dialogu. Mechanismus vyžaduje, aby státní úřady konzultovali s mluvčími těchto jazyků. Tento výbor také zpracovává monitorovací zprávy a pořádá setkávání s mluvčími, což jsou vlastně kontakty pro debatu ze spoda nahoru. No a samozřejmě eh, výbor ministrů potom dostává doporučení z tohoto výboru z Komexu. Eh, my máme dnes 79 jazyků, které spadají pod působnost charty. Používá je 201 národnostních menšin, 72 je eh, chráněno podle eh, části 1, 123 podle části 2. Eh, tady, tady vidíme přehled, přehled, jak to vlastně eh, vypadá v jednotlivých eh, členských zemích a také jiných nečlenských zemích EU a v mnohých zemích je tedy ta situace s mrtvými jazyky zcela unikátní. Tady je další možnost, jak můžeme monitorovat situaci v oblasti těchto jazyků Eh, tady eh, vidíte třeba ve, eh, v Polsku máme 14 jazyků, také Srbsko, ale jsou tedy rozděleny mezi část 2 a část 3. Pak je ještě další možnost podívat se na to podle jazyku a kde jsou všude rozšířeny. Víte, že Němčina je v podstatě rozšířena téměř všude v Evropě, má minoritní status eh, ve 13 eh, různých eh, zemích. No a monitorování charty je poměrně složitá problematika, ale i tak se snažíme těm podmínkám přizpůsobit a být flexibilní. Eh, jedna možnost je tedy eh, zpráva o nových médiích a webu, kterou jsme tedy zveřejnili v rámci toho monitorovacího procesu. Takže já myslím, že to je pro tuto chvíli eh, ode mě všechno. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za to, že jste nám poskytl pohled na implementaci eh, regionální, tedy Evropské chaty pro regionální a menšinové jazyky. A teď je čas eh, na eh, debatu našich poslanců. Máme zde nám poslanců. Nejdříve promluví členové výboru KULT, dále členové výboru pro z občanské svobody, petičního a další. Chci zdůraznit, že budeme muset eh, dávat dobrý pozor na dodržování řečnické doby a prosila bych, abyste respektovali tento čas. A já musím říct, že budu muset opravdu vypínat eh, mikrofony neukázněným. Takže jako první promluví paní Andrea Bočko za EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice ráda, že tady mohu být v Evropském parlamentu a hovořit na téma Manovity Safe Bike. Je to velice důležitá iniciativa pro více než 50 eh, milionů občanů, kteří jsou příslušníky národnostních menšin. Je prakticky eh, nepochopitelné, proč se Evropská unie tím zatím nezabývala, když je to mm, jaksi v části systému subsidiarity a mm, pokud jsou eh, práva občanů porušována, tak eh, evropské instituce s tím mnoho nedělají. Přístup k mateřskému jazyku je velice zásadní, poněvadž takto se každý žák může učit nejlépe. Kdybychom tedy přijali v tomto smyslu zákon, pak eh, to by bylo dobré, protože to, to je zásadní. Je třeba říci, že máme mnoho příkladů nejenom tedy v eh, zemích Evropské unie, ale také v našem sousedství, v rámci programu sousedství. Děkuji. Děkuji. A dále tady je Hannes Heide za eh, socialisty a demokraty. A připomínám, že eh, každý má maximálně minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedající. Skutečně je to mimořádně důležité téma pro rozmanitost Evropě a rozmanitost kulturní a jazykovou. Jde o e, základní práva. Podle mě e, diskuse ukazuje, že musíme mít opatření, nestačí diskutovat. A není to tak docela menšinové téma, poněvadž každý devátý Evropan, každého devátého Evropana se to týká jde vlastně o to, aby se mohl každý zapojit do společenského dění, aby byl uznán, aby měl příslušný statut. Jazyk to znamená nejenom hovořit eh, tímto jazykem, ale mít také možnost ji eh, slyšet v médiích a tak dále skutečně eh, toto téma přichází s, mno, s vysokým konfliktním potenciálem, ale my si musíme uvědomit, o co v Evropské unii jde. Jde o zabránění konfliktům, eh, zabránění násilí. <clears throat> Já třeba jako eh, Rakušan vím, o čem mluvím, a mm, musím říct, že ani u nás tedy snaha od uspořádání není úplně hladká, ale stojí za to se tím zabývat já myslím, že eh, pokud eh, tedy chceme podporovat eh, národnostní skupiny jinde, tak bychom si měli udělat všichni pořádek nejdříve doma. Teď pokud se týče té kulturní dimenze, náš výbor samozřejmě je zodpovědný za naplňování programu pro eh, kulturní rozmanitost, máme proto třeba také program Erasmus a podobně, ale jde o to, abychom cíle, které si eh, stanovujeme, eh, jsou naplňovány. A já tedy chci říci, že do toho bychom měli investovat, poněvadž to nestojí více než provoz národ, Pařížské národní opery. Děkuji a nyní Irena Jovová za Renew. Zdravím všechny, doufám, že mě dobře vidíte a slyšíte. Děkuji také za dnešní prezentace a blahopřeji k dosaženým výsledkům. Já jsem s pravodajkou ke stanovisku k Evropské občanské iniciativě a než začnu, chtěla bych říci, co vlastně chceme od vás slyšet, poněvadž to je také náš úkol jako zákonodárců, abychom vás mohli reprezentovat co nejlépe. V této souvislosti já mám eh, poněkud technickou, ale důležitou otázku a to, jak tento proces lze zlepšit ve vztahu k evropským institucím. Mě by opravdu zajímalo, co k tomu můžete říci, možná konkrétněji, tedy jak to lépe propagovat, co my můžeme udělat pro to, aby příští iniciativy eh, běžely hladce. Jinak myslím, že je to úspěch a myslím, že tedy eh, více, více občanů se zapojí. Děkuji. Thank you. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně Jovevá. Vzhledem k tomu, že nemáme nikoho z frakce ID, tak jdeme dál. Slovo, má, eh, slovo mají zelení, zastoupení Marcelem Kolajou, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, v první řadě bych rád poděkoval řečníkům za jejich prezentace. Má politická frakce podporuje tuto iniciativu a změnu příslušné směrnice. Nejde pouze o členy jazykových menšin, kteří by prospívali z tohoto, jedná se o prospěch pro všechny evropské občany. Máme pokusy řešit otázku zákazu přeshraničního vysílání již opakovaně v minulosti, nicméně výsledky jsou stále neuspokojivé. Proto není divu, že tato iniciativa získala tak velkou podporu. Pokaždé, když se blížíme nějaké potenciální reformě, jsme zatlačeni zpět z korporátních důvodů eh, průmyslem. Mm, doufám, že všichni si uvědomujeme, že tento problém je velice široký. Kromě překážek, které to znamená pro jazykové menšiny, je to také forma porušení svobody pohybu v rámci EU, protože přístup k národnímu obsahu je omezován. Představte si, jak jakou dodatečnou zátěž to vytváří například pro rodiče, kteří by rádi, aby jejich děti zůstaly v kontaktu s národní kulturou, s národním jazykem, když eh, svou rodinu vychovávají v zahraničí. V minulém parlamentním období má politická frakce hlasovala pro zrušení geoblockingu, ovšem bohužel většina rozhodla jinak. Doufejme, že vaše iniciativa se dostane dál. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego teď musím dát slovo vlastně sama sobě, takže si nasazuji ten druhý klobouk, zastupuji frakci ECR, konkrétně eh, Lotyšsko. A budu hovořit lotyšsky, abych ukázala, jak jazykově rozmanitý parlament v praxi je. Děkuji. Evropská jazyková a kulturní diverzita která se řeší v rámci této iniciativy, musí být nahlížena v širším kontextu. Plně podporuji, že na úrovni EU musíme upravit finanční programy na prosazování této diverzity. Ovšem, když implementujeme tuto strategii pro zachování jazykové rozmanitosti, musíme se podívat na mapu jazyků a kulturních prostorů jako na celek. Musíme se podívat na počet řečníků jednotlivých jazyků, počet mluvčích jednotlivých jazyků, e, trendy zvyšování se nebo snižování se jejich počtu, různé hrozby pro jednotlivé jazyky, možnosti jednotlivých zemí, aby posílili své, svůj kulturně jazykový prostor. Chci zmínit zejména nástroje na podporu jazykové rozmanitosti. To by také podpořilo úřední jazyky v Evropě, které mají komparativně nižší počet mluvčích. E, dovolte mi použít příklad z mé země máme 1,3 milionů mluvčích eh, lotyštiny po světě a ten počet se neustále snižuje. Další skupina původního obyvatelstva eh, má jazyk, který má pouze 30, 30 mluvčích. Ovšem v rámci kulturního prostoru soutěžíme s jazyky, jako je ruština, což je jazyk, který používá více než 150 milionů lidí po celém světě, anebo s angličtinou, kterou mluví zhruba 5% veškeré populace světa, říká řečnice. Myslíme si, že to musíme řešit v rámci širšího kontextu zkrátka. Dobrá, to je, tolik tedy má slova jako zástupkyně ECR a teď dávám slovo zástupcům GUE NGL. Je to Fernando Barrena. Děkuji mnohokrát. Tak, jak už zaznělo v prvním kole, případy diskriminace eh, z hlediska jazykových menšin vzrůstá. Eh, podívejme se také na příslušné usmesení Evropské rady. Ve Španělsku máme různý přístup ze administrativy, eh, například v Pamploně, eh, kde eh, tady není zaručováno právo menšinových jazyků, stejně tak jako ve veřejných funkcích v policii a v správním jazyce. Já jsem chtěl mnohokrát poděkovat za tuto iniciativu, abychom podpořili jak politiky, tak prostředky pro podporu menšinových jazyků, ale je třeba, abychom měli nějakou agenturu pro tyto menšinové jazyky, mm, eh, protože tady nemáme žádné nařízení, které by obsahovala závažná ustanovení pro ochranu jazykových menšinů. A je třeba, aby Evropská komise také trestala ty státy, které postihují jazykové menšiny. Děkuji. Děkuji, pane Barreno. A teď má slovo zástupkyně EPP Libe Kinga Gál. Děkuji mnohokrát. V první řadě chci poblahopřát autorům iniciativy k takovémuto úspěchu. Komise nemůže tuto žádost 1,3 milionů evropských občanů ignorovat. Jako spolupředsedkyně eh, mezi skupiny pro menšiny v tomto parlamentu a v rámci té skupiny jsem činná 16 let, zastupuji národní a jazykové menšiny. Jako taková jsem upozorňovala komisi na celou řadu velice vážných problémů týkajících se národnostních jazykových menšin. Mohu vás ujistit, že po celé Evropě jsou autonomní jazykové menšiny, které čelí problémům. Ty problémy eh, jsou skutečné každodenní problémy, ať už jde o vzdělávání, nebo diskriminaci nebo cokoliv jiného. Není to nic abstraktního. I když tyto lidé jsou věrní občané, kteří přispívají k bohatství a diverzitě svých zemí, a přesto jsme 15krát eh, za minulý rok od komise obdrželi stanovisko, že toto je otázka čistě pro členské státy na národní úrovni, že to je jejich kompetence v jiných otázkách se komise nezdá být tak opatrná při zásahích do subsidiarity. Takže pakliže nemáme dvojí metr, tak by komise konečně měla začít tyto lidi chránit, měla zajistit jejich nediskriminaci, nediskriminaci těch národnostních jazykových menšin, ať už jde o vzdělávací nebo jazyková témata. Myslím si, že toto je velice důležité. Další krok na naší straně zde v parlamentu je vypracovat usnesení na toto téma a Toto téma by mělo být komisí bráno velice vážně, přičemž by měly následovat i legislativní akty na ochranu těchto menšin. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně. Teď má slovo Delara Burkhardt za SAD z výboru Libe, aby si vzala slovo ona. Připojuje se vzdáleně. Dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Posílám vám pozdrav ze Šlezvická Holštínska, tady je frýská eh, jazyková menšina, tam musí být také chráněna. Musíme náležitě zohladit práva jazykových menšin. Proto potřebujeme aktivní politiku pro menšiny, která bude jasně podporována minimálně, eh, mimo jiné, i touto iniciativou. Myslím si, že konec konců eh, je to i v Evropské chartě jazyků menšin, kterou jsme se zavázali pod, podnikat iniciativy, předkládat na stůl konkrétní návrhy. Myslím si, že je potřeba zejména zajistit přístupný podpůrný program pro malé jazyky, mít příslušná centra pro jazykovou rozmanitost. Myslím si, že malé jazyky si zaslouží podporu i našeho parlamentu. Komise e, si musí vytvořit náležitou odpovědnost za otázky jazykových menšin tak, aby podniknuté iniciativy k něčemu vedly. E, děkuji vám za velice zajímavý program a těším se na další debatu. Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně. Teď má slovo za Renew Michal Šimečka. Prosím. Pane Šimečko, slyšíte nás? Ano, dobrý den, doufám, že i vy slyšíte mne první řadě vám chci poděkovat za slovo, paní předsedkyně. Eh, jsem velice rád, že tato iniciativa se do Evropského parlamentu dostala. Sem totiž patří ochrana práv menšin, včetně ochrany lingvistických práv, je něco, za co se Evropská unie musí postavit. Konec konců každý je nějakým způsobem menšinou, každý jazyk je eh, menšinový. Eh, já jsem ze Slovenska, Slovensko má velkou maďarskou většinu. Ale jsem také liberál a pro nás je naprosto zásadní, aby členové maďarské menšiny se cítili na Slovensku jako doma, aby se cítili pohodlně ve své menšině, ve své kultuře, aby mohli svůj jazyk kultivovat a nechat ho dále vzkvétat. Dovolte mi zmínit dva příklady. Například eh, vysílání v jazyku menšiny v médiích a což je otázka velice důležitá pro celou menšinu, protože jí pomáhá cítit se jako doma. To je něco, co by Evropská unie měla aktivně podporovat. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme vám, pane kolego. Za ID nikoho nemáme, takže dále mají slovo zelení, Gwendolyn, Delbos Corfield. Doufám, že to vyslovuji správně, říká paní předsedkyně. Máte slovo. Doufám, že to funguje. Zdá se, že ano. většině členských států národní svrchovanost je, mm, pardon, eh, v určitých státech jsou menšiny ještě ohroženy, protože to právě patří do svrchovanosti jednotlivých států. Často na výboru Libe, ale v kultu eh, eh, dochází k tomu, že jednotlivé státy v tomto ohledu porušují zásady právního státu. Ale vlastně podívejme se, je i ve Francii stát, Senát odmítl podepsat umluvu na ochranu regionálních jazyků. V roce 2021 bychom se mohli dožít toho, že práva menšinová by snad měla být chráněna i co do jazyku. Je třeba zaručit prostřednictvím všech prostředků kultury, vzdělávání, aby regionální jazyky mohly i nadále žít tam, kde existují. Uh, thank you very much and... Děkuji, mno... Děkuji mnohokrát a teď bych ráda dala slovo zástupci ECR což bude Jorge Busade Vialba. Prosím, máte slovo. Gracias. Děkuji mnohokrát, pana, paní předsedkyně. První otázka této diskuse je, abychom nezapomínali na to, že dek demokracie je sice založena na většinových názorech, ale rozhodně menšina tím nemůže trpět. Mm, když se podíváme na kompetenci Evropy a kompetenci členských států, tady vidím velké riziko. Jazyková práva a audiovizuální práva se týkají osob, nikoli v politických skupin či skupin, které by chtěly instrumentalizovat. Dám vám příklad. Já jsem z Barcelony, Barcelony, jsem z Katalánska, hovořím tedy katalánsky, ale také španělsky. Eh, v Katalánsku máme širokou autonomii, ale máme tady také eh, nacionalisty, kteří se snaží, aby práva menšinová, čili katalánština, na, měla nadvládu nad většinou, která hovoří španělsky. A někde není možné hovořit španělsku, tak tady to vidíme jako tyranii ze strany menšiny, která se snaží ovládnout většině. Není možné možné, eh, aby nacionalismus zneužíval práva osob a snažil se jim vnucovat, kterým jazykem mají hovořit. Thank you, from ECR. Děkuji vám, pane kolego, za ECR. Nikoho nemáme zapsaného za GUE NGL a proto dávám slovo kolegovi z EPP, Andriovi Kubliovi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát první řadě bych rád řekl, že já jsem z Litvy. Tam máme zhruba 20% menšin, zejména historických, jako třeba polská menšina. Byl jsem premiérem této země a vím, jak důležité otázky menšin jsou. Jak důležité toto téma je a jak citlivé je. V Litvě máme nejvyšší počet polských škol, máme polské televizní kanály, ale když hovoříme o menšinách, tak musíme vidět tři věci. Jednak tedy ochrana menšin, eh, ochrana rozmanitosti jazyků, ochrana těch lidí, osobností, které patří k nějaké menšině, eh, ochrana jejich práva na úspěch, řekněme. A občas bohužel vidíme, že tyto ochrany proti sobě bojují. Pokud chráníme eh, jazyk menšiny, tak nemůžeme vytvořit situaci, kdy se lidé z té menšiny neučí jazyk toho národa. Protože pokud zůstanou v nějakém jazykovém gétu, tak nebudou schopni dosáhnout úspěchu v zemi, kde žijí. Takže na to je potřeba pamatovat. Děkuji vám. Děkuji. Andrejusi, teď má slovo zástup CS, eh, eh, zástupce Renew Jana Tom. Vzdáleně. Prosím. Paní Tom, jste připojena? Zdá se, že ne. Hm. Tak asi ne. Možná se připojí později. Tím pádem dostane slovo zástupce zelených Diana Rybajchiner. Prosím. Hm? Aha, tak moment. Sekretariát tady říká, že Jana Tom už se k nám připojila, takže prosím, paní Tom, máte slovo. Tak, teď už slyšíme sebe výborně. Díky za tuto velice zajímavou debatu. Ráda bych eh, sem dodala ještě jeden aspekt. Jak všichni víte, neustále bojujeme s propagandou fake news a s ostatními věcmi, které nemáme rádi z dobrých důvodů. Eh, utrácíme peníze na velké akční skupiny, antipropagandistické a tak dále, ale na druhou stranu přehlížíme fakt, že v některých členských státech eh, nejsou skoro žádná média v menšinových jazycích a dostáváme se tak do určitého začarovaného kruhu. V některých členských státech nemáme vzdělání v jazyku menšiny, nemáme novináře, který by psali v těchto jazycích, nemáme média v těchto jazycích, ale jsou tam poměrně velké komunity lidí, kteří tím jazykem mluví. Přičemž eh, v podstatě tyto lidi vytlačujeme do jiného informačního prostoru. Eh, jak jsem řekla, jsem Ruska z Estonska, než jsem se dostala do politiky, tak jsem byla novinářka. Tam bylo mnoho ruských novin, teď tam nejsou ani jedny. Přičemž já si myslím, že máme vhodné nástroje, jak pomáhat novinářům, kteří pracují v menšinových jazycích, aby eh, poskytovali skutečné informace těm menšinám. Jinak vytváříme informační géta a to je velký problém. A paní předsedkyně, pokud bych směla, ráda bych vám připomněla pro tu vaši druhou funkci, přidržme se, prosím, definice e, menšinového jazyku. Menšinový jazyk je jazyk, který mluví menšina populace žijící na daném území. Není to nějaký jazyk skupiny. Lotyšsko, Litva, Estonsko nemohou říkat, že zastupují menšinové jazyky, pakliže máme národní státy. Prosím, přidržme se eh, této definice, tedy jazyk lidí žijících na nějakém území. Děkuji, paní to. Musíme dát prostor ostatním řečníkům, víte? Takže, teď tedy zelení. Diana Ribajchiner. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěla poděkovat za tuto občanskou iniciativu na ochra- a také děkuji všem skupinám, které bojovaly za to, aby se nazbíralo více než milion podpisů v celé Evropě. Je to iniciativa občanské společnosti, která se snaží bojovat za to, aby menšiny mohly žít se svým vlastním jazykem. V mnoha případech tady dochází k diskriminaci ze členů členských států, co se týče poskytování dodržování jazykových rozmanitostí na jejich teritorium. Proto si myslím, že je třeba vytvořit příslušný institut, který by chránil tyto entity a já menšinové jazyky. Je třeba chránit kulturní rozmanitost, folklor, ale eh, tady zatím ještě nešlo o právo na ochranu menšinového jazyka. Evropská komise nemůže promeškat tuto příležitost, protože tento mandát je vlastně již zakotven ve smlouvách Evropské unie, stejně tak jako v úmluvě na ochranu lidských práv. Děkuji mnohokrát, děkuji vám a nyní dám slovo eh, zástupci EKR Angel Jamasky. Máte slovo. Slyšíte mě, prosím pěkně? Ano, slyšíme vás. Doufám, že mě rovněž vidíte. Ne, nevidíme vás. Prosím, ukažte se nám, praví paní předsedkyně. Bohužel něco mi tady nefunguje. Já vám navrhuji, abyste si vyřešil svůj technický problém a budeme pokračovat eh, v jiných v dalších příspěvcích. Ano, dobře, takže teď má slovo, mm, mají slovo jednotlivé výbory které se účastní této debaty a dám slovo Izabel Benžumia, nevím, zda jsem neskomolila její jméno, praví paní předsedkyně, ona se k nám připojí eh, online, ale promiňte, musím vám ještě zdůraznit, že máte slovo pouze na minutu, jako mluvčí jednotlivých výborů. Madame Benchumea, a Paní Benchumea, jste s námi? Prosím pěkně, stiskněte eh, tlačítko mikrofonu. Možná, že i paní Benchumia se k nám připojí později a teď dám slovo Pascal Arimu za výbor ITRE. Máte jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem nejlepším důkazem pro to, eh, že je třeba zasazovat se o boj jazykových menšinový a že se to vyplatí. Já náležím k menšině hovořící německy v Belgii. Mm, eh, máme parlament, máme vládu, máme rozpoznaná, eh, uznávaná práva a cítíme se velice dobře v tomto státě, který k nám blahoskloně přistupuje. Mám také otázku. Eh, protože si myslím, že se tady jedná také o otázky, které se dějí v tomto digitálním světě. A mohu vám na základě osobní zkušenosti říci, že jako německy mluvící, eh, který rád také by rád používal německý obsah z Německa, eh, v rámci geoblockingu se k tomu nedostanu. Nedostanu se ani k mediatékám, ani k ničemu jinému. Používá se tady geoblocking a já si myslím, když chceme chránit menšiny v Evropě, Evropě, tak bychom ve všech textech týkající se i autorských práv měli zavést výjimku, jazykovou výjimku pro menšiny, aby taková menšina jako ta moje se dostala i k tomuto obsahu do budoucnosti a mohla ho využívat, protože eh, já tedy vím, že to nebude jednoduché, ale měli bychom se o to pokusit. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a Teď opět zdůraznuju, že každý člen výboru má jednu minutu, než dám slovo příštímu řečníkovi. Eh, chci se zeptat, jestli je s námi Angela Tomasky, ne, ještě ne. Takže budeme pokračovat a dám slovo Oh, okay. And uh, uh maybe uh, Možná, že již paní Benchumea se k nám připojila. Máte minutu. We can't hear you. Neslyšíme vás. We still don't hear. Stále ještě vás neslyšíme. So, uh, madam, uh, uh go to the next speaker. Takže my zatím uh, půjdeme k dalšímu řečníkovi, abyste si mohla vyřešit vaše technické problémy. Takže mm, eh, postupujeme podle řečnického seznamu a teď dám tedy eh, slovo zástupci výboru juri Tiemo Volkenovi. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Uh, Stále více evropských občanů a občanek se informují o aktuálních novinkách, ale také o zábavě prostřednictvím digitálních cest, televize nebo při, přímých internetových kanálů. A to pokračuje stále dále. Evropská unie tím má vlastně výborný nástroj pro zabezpečení přístupu menšin k obsahům v zemi, kde žijí, ale kde by chtěli mít přístup k jiným zemím. A jak v přednášce, tak i v diskusi to zaznělo. K tomu digitální vnitřní trh je přeci velice vhodný, ale bohužel vidíme, že problém geoblockingu existuje i nadále. Máme například tady směrně, přepracovala se směrnice eh, o kabelových satelitech, ale bohužel tady to narazilo na překážky a už tady zaznělo v pře Dnášce eh, Jedná se o unifikaci standardů pro autorská práva, ale já si myslím, že pro menšiny jazykové je nesmírně důležité, aby se zrušil geoblocking v Evropě. Děkuji mnohokrát a teď se ještě zeptám, jestli paní Benchumea se eh, připojila. Takže máte slovo. No, there is no sound. Bohužel vás neslyšíme. Neslyšíme vás. No, unfortunately we don't. Bohužel vás neslyšíme, takže opět budeme pokračovat dále, eh, dokud nenaleznete řešení. A tak teď dám slovo dalšímu členovi výboru Jury Kalin Melchior. Máte slovo na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za tuto evropskou iniciativu, kterou jsem podepsala ještě než jsem se stala členkou Evropského parlamentu. Jsem velice šťastná, že eh, je, se eh, v roce 64 eh, došlo k stanovení hranic mezi Dánskem a v roce 19 promiňte, špatně slyšíme. A potom jsme měli opět obnovení hranice mezi Dánskem a Německo. V roce 95 v příslušných dohodách jsme zabezpečili eh, a zaručovali eh, ochranu menšinových jazyků. A máme tady také vyloučení, co se týče minimálních stropů pro finanční prostředky a chráníme a respektujeme také německou menšinu v Dánsku, eh, protože tady máme i německé kostely a německé školy. Eh, tento balíček pro bezpečnost minority je důležitý problém je, že ještě nebyl uskutečněn. Eh, musíte už skončit. Já se omlouvám, kolegové, protože máme velmi málo času. Eh, musím vás přerušovat a teď tedy zase se vracíme. Bohužel jsme se nedostali ke kolegyni Benchumy. Eh, očekáváme tedy teď reakci ze strany Evropské komise a já dávám slovo paní Vivian Hoffman. Madame, Chair, honorable members. Děkuji, eh, paní předsedají, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za tuto živou debatu za, za, se zajímavými názory, statementy i provokativními myšlenkami. Inkluze patří k prioritám Evropské komise a je to součástí našeho respektu eh, k té bohaté kulturní diverzitě v Evropě. Evropská unie eh, zůstává odhodlána eh, také podporovat to, co prosazuje eh, Rada Evropy, tedy jazykové menšiny, národnostní menšiny a tak dále. V této souvislosti Evropská komise doporučuje členským zemím podepsat a ratifikovat Evropskou chartu pro regionální a menšinové jazyky. Komise také spolupracuje plně s Evropským centrem pro moderní jazyky a jde o mnohojazyčné a mnohokulturní eh, vzdělávání. Máme také konvence UNESCO a OSN a komise eh, má tedy jak politické linie, tak také prostředky na financování dosávání těchto cílů. V rámci evropského kulturního dědictví eh, rovněž důležitě, přispíváme k tomuto rozvoji, poněvadž víme, že je to důležité pro zachování diverzity u nás v Evropě. Minoritní jazyky jsou součástí nehmotného kulturního eh, dědictví. Eh, už v roce 2003 Evropa sestavila brožuru, eh, kde je přehled různých projektu v rámci Erasmus+, Plus a je to eh, zejména tedy, nebo jsou tam projekty i pro menšinové jazyky. Eh, podobně eh, máme interkulturní dialog, sociální a kulturní inkluzi se speciálním zaměřením na menšiny, jako jsou Romové, migranti a další. Rozhodli jsme se pro eh, komprehensivní přístup k vyučování eh, jazyků v Evropě a do toho patří také menšinové jazyky. Co se týče eh, prostředků finančních, Evropská unie podporuje umělecké a kulturní projekty na podporu sociální a kulturní inkluze. Creative Europe dosud zaplatila víc než 2700 různých překladů, publikací, které eh, podporují menšinové jazyky. V rámci Erasmu Plus eh, také komise podporuje inovativní projekty a inovativní přístupu, přístupy k výuce minoritních jazyků. My tady čekáme na schválení posledních návrhů eh, s tím, že ty programy, které máme, by měly být inkluzivnější a měly být otevřenější také těm malým a zvláště zranitelným partnerům. Eh, na závěr dovolte, abych na roli médií v demokratické společnosti. Nejenom tedy pomáhají šířit eh, rozmanité informace, ale jsou také fóry pro veřejnou debaty a podobně, zejména tedy pro tyto menšinové skupiny, včetně lidí postižené zdravotně. Eh, máme audiovizuální směrnici, pro, tedy směrnici pro audiovizuální média a to jak eh, klasická, tak také na vyžádání a i zde podporujeme jejich pluralitu. Eh, AVMST eh, už teď zajišťuje svobodu příjmu a svobodu vysílání evropské vlády nesmí omezovat to, eh, které programy kdo může nebo nemůže přijímat a nemohou bránit jejich retransmici. Toto platí eh, pro všechny služby klasické televize a televize na vyžádání. Eh, je zde ovšem také koordinace, nutná koordinace určitých pravidel tam, eh, kde eh, nepůsobí copyrightová a retransmisní práva. Eh, dámy a pánové, těšíme se na pokračování dialogu v oblasti Minority Safe Pack. Děkuji a nyní dám slovo panu Lanio, aby mohl zareagovat za Radu Evropy. Mr. Lenio? Are... Pan Lenio, slyšíte nás? Please. Thank you. Ano, děkuji. Děkuji za slovo. Tak prosím, můžete mluvit. Já myslím, že požadavky této iniciativy, eh, to bych asi řekl priorita práv. Ať už jsou to většinová nebo menšinová. Eh, prostě všichni občané Evropské unie by měli mít stejná práva, čili já myslím, že toto je skutečně férový návrh. Charta eh, se opírá o kulturní dědictví Evropy. A k těm polím, kde je možnost tyto jazyky podpořit, je vzdělávání. Ve vzdělávání je těch možností opravdu mnoho. Já eh, také eh, připomínám, že hlavním cílem charty je poskytnout základ pro dvojazyčnost a vícejazyčnost. A přístup také pro většinovou, eh, většinovou populaci. Eh, mnohé eh, jazyky ovšem potřebují, abych tak říkal, revitalizovat a toto je jakýsi signál, že situace není vždy mm, opravdu dobrá. Já jsem se krátce zmínil o médiích a myslím si, že ten popis ve zprávě našeho expertního výboru eh, je skutečně dobrým východiskem pro pochopení eh, problematiky menšin eh, v moderních i tradičních médiích. Hovořím tady o geoblokaci a problematice autorských práv. Domnívám se, že k potřebám, které tady byly zmíněny, je eh, potřeba debaty o eh, takzvaných minoritních střediscích. Já si myslím, že toto je něco, co je třeba ještě doladit, eh, zejména co se struktury týče, a spolupráce jednotlivých aktérů, například Rady Evropy a možná i dalších organizací, které se zabývají problematikou menšinových jazyků v Evropě. Já eh, zde nemám osobní zkušenost, ale musím říct, že během těch 8-9 eh, let od roku 2010 dost dobře nebylo možné financovat projekty eh, v minoritních jazycích. Já musím říct, že situace se sice zlepšila, ale ještě je pořád eh, co zlepšovat dál. Co se týče budoucnosti této iniciativy, já si myslím, že je velice nezbytné, abychom už teď plánovali budoucnost, abychom pochopili, eh, jaké jsou vlastně problémy, které dosud přetrvávají. To je něco, eh, na co vlastně čekáme už léta a máme tady mnoho zemí, kde se opravdu stále čeká na mezinárodní uznání těchto jazyků, tak aby v nich byly k dispozici mezinárodní dokumenty a tak dále. Čili tady nám skutečně praxe poněkud pokulhává za dobrými úmysly a na to bychom se měli soustředovat v rámci této iniciativy. To je z mé strany všechno. Ano, děkuji. Bylo mě řečeno sekretariátem, že paní Benchmea eh, konečně je připojená, takže jedna minuta pro ně. Paní Bentmea, prosím, prosím, můžete se ozvat, můžete se připojit. Yes, please go ahead. Tak už se slyšíme. Děkuji vám. Mnohokrát já jsem trvala na tom, abych navzdory technickým potížím dostala slovo, ehm, protože tady máme obrovské bohatství týkající se menšinových jazyků v Evropě, ale tři poslanci eh, především zneužili situace, aby řekli nesprávné údaje o Španělsku. A to eh, například paní Ryba, která hovořila o justiční zkušenosti a kromě kromě toho byla odsouzena, že náleží teroristické skupině. Mm, naše ústava chrání katalánštinu a e, to je to oficiální jazyk ve Španělsku. Mm, tady se útočí na španělštiny v Katalánsku, v Baskicku a v Navaře a útočí se na všechny občany, kteří legitimně chtějí používat svou materštinu. To je pravda a nelze ji e, zastírat. Děkuji. Thank you very much. Uh, and... Děkuji vám a nyní bych dala slovo panu Fledr, organizátorem za EKR, čili bude hovořit jménem celé iniciativní skupiny. Já, vielen Dank. Děkuji vám. Eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, Zdá se, že spojení se přerušilo. Zkusme obnovit. Okay, how far we are? So maybe using the time I, uh, I can... Tak možná, že než eh, se to podaří uh, Eh, obnovit, tak já bych už předem poděkovala všem těm, kteří se zúčastnili a kteří se s námi podělili o své zkušenosti. Dálo nám to příležitost eh, se mm, si rozšířit eh, obzor o různé pohledy. Jsem ráda, že jsme jednotní v úsilí o zachování Eh, naší jazykové eh, rozmanitosti v Evropě. A teď doufám, že náš závěrečný řečník už je připraven. Please press the speak button. So Yes, So jako can you hear? Ano. Tak doufáme, že pan Alfreider už je připojen. <clears throat> Ano, už jsem připojený a já se omluvám za tyto problémy. Děkuji za vaše otázky, komentáře, podněty, doporučení eh, k oblasti kultura, kultury, jazyku a vzdělávání. Jak už bylo několikrát řečeno, změna jazykové politiky EU která spadá eh, v podstatě do kompetence členských zemí. z Její změna tedy na opravdu evropskou eh, politiku, ta by nám vysoce pomohla. Eh, my tedy bychom chtěli předložit konkrétní návrhy a zejména tedy hovořit o těch možnostech, které tady zazněly a jsou součástí našeho programu. Prostě chceme se pohybovat v rámci toho, co je za daných rámcových podmínek možné. Chceme tedy možnost mít ovlivňovat eh, všechny tyto věci a také eh, možnost eh, Eh, zde provádět změny. Eh, třeba program Kreativní Evropa eh, je takovým kandidátem. Tady přístup pro mm, menšiny a menší skupiny byl v posledních letech Eh, stížen a eh, proto bychom měli tyto, tyto návrhy přijmout a rozšířit dostupnost našich programů. Bylo také řečeno, co je pro nás důležité, a to je téma, jak občanské iniciativy mohou být eh, posíleny a e, skutečně jde o to, abychom dokázali odpovědět na občanské podněty a dotazy. A tady by opravdu důležitou roli mohl sehrát parlament, e, třeba pomocí prostřednictvím rezoluce, která by ukázala, že e, tuto problematiku bereme vážně jak v Evropském parlamentu, tak z hlediska identity jednotlivců v Evropě, jejich řeči a kultury. A to by byl skutečně důležitý signál. Jednak by to bylo z hlediska tedy kultury důležité, ale také by to bylo vyjádřením ocenění Evropského parlamentu, Evropské komise pro všechna ta společenství, v níž žijeme. Takže ještě jednou můj apel, který tady už několikrát zazněl, je skutečně velmi důležité, aby tady eh, došlo ke konkrétním výstupům. To by nás velmi těšilo. Chceme také poděkovat eh, paní předsedající, všem organizátorům za tuto spolupráci. A možná bych ještě zmínil dva body. Proběhlo tady několik debat na téma menšinové jazyky a problematické situace. Takové samozřejmě v Evropě existují, ale my bychom se chtěli eh, zaměřit na to, eh, jakou hodnotu má eh, mnohojazyčnost, co nám dává navíc, o co nás obohacuje tam, kde existují různé kultury a kultury a jazyky. Čili jde nám skutečně o tu přidanou hodnotu, o to obohacení, tak, abychom eh, mohli podporovat eh, pokojné soužití. Jde skutečně o pokojnou Evropu. My už jsme vlastně slyšeli dříve, jak eh, obtížné bylo situaci sklidnit v některých regionech, třeba jako u nás v Jižních Tyrolích, ale eh, podstatné je, aby vlastně ta většina, většinová strana eh, se o toto snažila a pak je mírové a pokojné soužití možné. No a na to potřebujeme také konkrétní projekty a proto bych ještě apeloval, abychom v příštím období se pokusili eh, rozšířit dostupnost různých podpor a programů také pro ty malé jazyky, malé menšiny, aby mohly přežít, dále existovat a dále nás obohacovat v Evropské unii. Všem děkuji, všem děkuji za jejich příspěvky a těším se na spolupráci v příštích týdnech a měsících. Ano, děkuji. Děkuji panu Alfreiterovi. A tím se blížíme ke konci druhé části eh, tohoto zasedání. Já vám chci poděkovat za vaše příspěvky a komentáře. Já bych teď měla dát slovo paní Dolores Monserrat, ale vím, že tady není. Takže já tedy eh, předám předsednictví opět panu Aguilarovi. Ano, děkuji kolegové, děkuji za všechny příspěvky všem, všem, eh, kteří se zapojili. Eh, skutečně bylo to náročné dopoledne. A je to, je to skutečně, skutečně důležité. Ano, eh, my jsme tady měli petici více než jeden milion podpisu z potřebného počtu členských zemí. A to vlastně vedlo k tomu, proč jsme absolvovali tuto intenzivní debatu, která právě, právě se chýlí ke konci. Čili naše zasedání sice končí, ale práce začíná. Je nyní na komisi, aby se ujala iniciativy a samozřejmě eh, ve spolupráci eh, s radou a s námi na rovném základu. Ale podstatně je, aby ty konzultativní orgány, to je eh, výbor, regiona, výbor regionu a hospodářský a sociální výbor, byly opravdu také zapojeny. Zde právě je slyšet hlas občanů a tento hlas musí zaznít přes, před, před komisí. Ano. Myslím, že eh, bychom, bychom tedy eh, měli dát slovo našemu kolegovi eh, maďarskému, který eh, musí, musí využívat maďarštinu a to znamená, že se musíme tedy vejít ještě do času, dokud máme tlumočení, které je rovněž omezeno eh, z jasných důvodů. Takže jdeme nyní slovo Jumi Remstromovi za výbor regionu. Prosím, ozvěte se, jestli jste připojen. Can you connect? speak button video. Jumi Renstrom, Committee of the Regions. Tak slyšíme se, pane Renstrome, z výboru regionu. Bohužel tam tak není. Takže přepneme na sociál, hospodářský a sociální výbor eh, paní Kinga Jo. dozvídáme se, že pan Rengstrom se právě připojil. Tak prosím, můžete hovořit. Děkuji, pane, pane předsedo, dámy a pánové, členové parlamentu. Já jsem členkou Evropského eh, výboru regionu Podle smluv víme, že eh, Unie spočívá na respektu různých hodnot demokracie, rovnosti, svobody a dalších, včetně právního státu. A tyto hodnoty je třeba nediskriminačním způsobem prosazovat. Eh, také eh, se chartou základních práv musí řídit orgány členských zemí a podporovat je v rámci svých pravomocí. Eh, my eh, ve výboru regionu jsme eh, klíčovým faktorem respektování lidských práv v Evropské unii a de facto máme nejblíže k praxi tohoto úsilí. V této souvislosti my jsme vlastně v březnu roku 2017 přijali doporučení a navrhli jsme komisi zřízení jednotného mechanismu pro celou EU o demokracii, e, základních právech. E, od roku 2009 e, zde máme každoročně dialog Eh, mezi eh, výborem regionu a Evropskou agenturou pro základní práva. Paní Arsno, my, my máme problém s dodržováním času, prosím. my máme zde čas pouze do 13.10 a poté nás musí opustit eh, tlumočníci, takže prosím, pokud máte text, který eh, čtete, eh, tak prosím samozřejmě ho můžete použít, ale bylo by dobré, aby to netrvalo pět minut, pak bychom nemohli dát slovo ještě ostatním řečníkům. Takže prosím, mohla byste to také Eh, jenom zhrnout, aby to skutečně netrvalo těch pět minut a to s tímto se obracím také na eh, další řečníky. Eh, dobře, já to tady zkrátím. Ve stanovisku z roku 2018 jsme žádali komisi, aby podpořila jazykovou rozmanitost, například v oblasti výuky jazyků a dalších. Já jsem také Eh, byla součástí, no, pracovala jsem na eh, protirastickém akčním plánu Evropské unie a toto skutečně já myslím, že také eh, si zasluhuje pozornost. Děkuji vám, to je všechno z mé strany. A nyní za hospodářský a sociální výbor paní Kinga Ju. Ale op, opět, prosím, snažte se mm, vejít do dvou minut. Děkuji vám za tuto možnost. Já doufám, že mě slyšíte. Především chci poblahopřát organizátorům za eh, toto zasedání, což je, myslím, velká věc. Náš hospodářský a sociální výbor od samého začátku eh, podporuje eh, ten základní instrument a snažíme se co nejúžším způsobem spolupracovat eh, s jeho iniciátory a organizátory. Výbor tedy skutečně podporuje akce, které jsou v chodu, ale také zveme na naší půdu organizátory eh, různých eh, minoritních akcí. Teď bych eh, se chtěla dostat tedy k tomu poslednímu bodu mého vstupu, poněvadž času je málo. A sice chci vysvětlit, že ten Minority Safe Pack a jeho finanční rámec možná může být příliš složitý. My tedy máme eh, ve výboru eh, také agendu a my jsme zde zdůraznili, že by bylo třeba opravdu eh, vypracovat příručku, takový návod k použití všech těch evropských instrumentů. No a na závěr bych ještě chtěla říct, že tady hovoříme o důležitosti mnohojazyčnosti. A já bych tedy proto přešla do maďarštiny. Tato iniciativa je skutečně příležitostí zdůraznit to, jak je důležité zachovat kulturní a lingvistickou, mnoho, rozmanitost v Evropě. Je to iniciativa, která staví na dialogu. To je důležité. Děkuji. Děkuji paní Kinga Jo za eh, vaše úsilí, eh, které, eh, které si velice vážíme. A teď ještě jeden řečník Juro Kenen za výbor občanů Interpreters will be leaving after your speech, so as, as your... Eh, jste posledním řečníkem, tady bude tlumočen. A prosím tedy, snažte se dodržet řečnický čas. Děkuji vám mnohokrát. Dovolte mi zmínit jenom pár stěžejních bodů. V rámci Lisabonské smlouvy je ochrana menšin evropskou hodnotou. Rozmanitost v Evropské unii obecně hovoří o úředních jazycích a dominantních kulturách členských států. My bychom rádi, aby se toto změnilo, aby byly chráněny jazyky a kultury, které jsou původní a vyskytují se mezi evropskými menšinami. To je hodnota, kterou bychom měli hájit. Situace milionů lidí, kteří patří k menšinám, k původním menšinám, se liší. Někteří mají plnou autonomii, jiní nejsou ani oficiálně uznáni. Neměli bychom se dostat do situace, kdy bude záviset na místě narození, eh, zda lidé mohou aplikovat svá základní práva jako občané EU. Může to znít divně, ale Evropa aktuálně nabízí více podpory původním obyvatelstvům mimo své hranice, než mnohdy těm, kteří žijí uvnitř hranic EU. Pakliže se země chtějí připojit k EU, musí plnit kodaňská kritéria, ale musíme se zaměřit na to, jakým způsobem e, jsou ta kritéria naplňována již členskými státy Evropské unie. Musíme zajistit ochranu menšin a jejich identit v rámci EU. To je velice důležité. Je potřeba přesvědčit aktuální skeptiky, že pakliže si menšina zachová svou identitu a kulturu, pak to nikoho, nejméně většinu, neohrožuje. Takto pak můžeme být společně silnější. Evropská solidarita a evropská jednotnost budou tímto jedině posíleny. Lidé tuto iniciativu podpořili, podpořili občané z celé Evropské unie, objevila se celá řada zajímavých podnětů a komentářů. Proto doufám, že Evropská komise a Evropský parlament zahájí legislativní kroky tak, aby byly menšiny náležitě chráněny. V Evropě je mnoho dobrých příkladů. Německo-dánská příhraniční aranžmá, německo-belgické aranžmá. A pakliže Evropský parlament a komise by dokázali e, vytvořit legislativu v této oblasti, poté naše rozmanitá Evropa a celá škála jazyků, které v Evropě máme, budou jedině silnější. Lidé jsou přesvědčeni, že Evropská unie může mít přidanou hodnotu. Proto tuto iniciativu podpořili. Proto chceme, aby ten slogan jednotní v rozmanitosti nebyla jenom prázdná slova. Chceme, aby to bylo něco, co se stane realitou. Je evidentní, že se musíme zaměřit také na otázku lidské důstojnosti a respektu. Nechceme, aby lidé byli tolerováni. Hovoříme zde o společném postupu, o zajištění toho, že každý jazyk a každá kultura budou náležitě respektovány. Věřím, že dnešní konference nám umožní se tímto směrem posunout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Kelemene. A teď se dostáváme na samotnou hranici našich možností, kdy můžeme ještě setrvat v místnosti. Musíme si však ještě vyslechnout komisi, která nutně bude tím orgánem, který podnikne iniciativní kroky na základě této občanské iniciativy. Ehm, konec konců máme i rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2017. Paní Hoffman, máte slovo, děkuji vám mnohokrát. Díky, že jste uspořádali toto slyšení, byla to skvělá příležitost pro organizéry vysvětlit své záměry a pro instituce a ostatní orgány Evropské unie, aby pochopili cíle této iniciativy. Je dobře, že národní parlamenty a občanská společnost se mohou tohoto projektu také zúčastnit. Možnost přizvat si širší eh, obecenstvo podle nových, ob, nových pravidel občanské iniciativy, která platí od začátku letošního roku, jsme prosadili participaci a veřejnou debatu ohledně těchto bodů Minority Safe Packu. Dnes jsme si pečlivě vyslechli všechny přispěvatele. Byla to velice zajímavá a plodná diskuze, byla velice různorodá a, ref, a budeme reflektovat celou řadu témat, která se zde objevila. Teď se dostáváme do konečné fáze cyklu Evropské občanské iniciativy. Jinými slovy, připravujeme formální reakci komise na tuto iniciativu. Máme čas do poloviny ledna 2021. Kolegium komisařů kolektivně rozhodne o možných následných krocích. Ještě jednou srdečně děkuji všem účastníkům. Tato diskuse představuje velice solidní základ pro naši reakci. Děkuji. Díky také, že jste byla velice stručná, tím se dostáváme na závěr tohoto zasedání. Teď dostanou slovo oba předsedové zde. Eh, v rámci své funkce jako předseda výboru Libe bych rád jasně řekl, že my jako parlament bereme lidská práva velice vážně, včetně práva na politickou participaci. Souvisí to s principem demokracie a zakládajícími hodnotami Evropské unie. Proto jsme pozměnili tu první, eh, ten první legislativní otázku, která řeší občanské iniciativy, tedy právní základ článku 11 SFEU. První verze byla z roku 2018, my jsme to z dobrého důvodu přiupravili. Tlumočníci se omlouvají, tlumočení bude ukončeno. To make it all the way. This is the case.